Uh, at the beginning okay. running out of time. Yeah, so. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. He's just uh, five. Six. Uh, dear colleagues, dear... Vážení kolegové, dámy a pánové, dovolte mi, abych zahájil dnešní zasedání a přivítal v první řadě uh, nominovanou kandidátku na komisařku paní Marii Gabriel, která byla v posledních osmi letech členkou tohoto parlamentu, velice dobře ji znáte. A 16. května tohoto roku předseda Juncker nás všechny v Evropském parlamentu informoval o, o právě jmenování paní Marie Gabriel jakožto kandidátku na komisařku pro oblast digitální ekonomiky a společnosti což eh, je právě eh, téma, kterým se zabývá náš výbor a společně toto portfolio sdílíme s výborem pro kulturu a vzdělání. Tímto tady vítám jeho eh, předsedkyni, paní Kamervert. Budeme společně předsedat tomuto slyšení a, tímto tady také vítám členy právě obou těchto výborů. Dále e, toto slyšení proběhne tedy v rovnoměrném zastoupení mezi těmito dvěma našimi výbory. My jsme tedy zodpovědní právě za e, toto portfolio e, paní kandidátky na komisařku a společně s členy výboru IMK, výboru Jury a LIBE. Tito se také připojili k našemu dnešnímu slyšení. Takže jako přidružené výbor, eh, výbory tu máme zástupce dalších tří parlamentních výborů. Ještě bych chtěl zdůraznit, že v souladu s pokyny pro schválení komisaře má být každý kandidát na komisaře pozván do příslušného výboru či výboru na jedno společné slyšení. Dnes je to tedy slyšení dvou výborů. Ještě bych chtěl připomenout před samotným slyšení, že kandidát na komisaře již předtím odpověděl na písemné otázky v připraveném dotazníku. Dámy a pánové, prosím, ale abyste ukončili vaše diskuze. Takže odpovědi eh, navržené komisařky máte již k dispozici ve vašich eh, složkách společně s pověřovacím dopisem, společně s jejím eh, životopisem, prohlášení o finančních zájmech a, a také je tam přiložen dopis týkající se ohodnocení výboru Jury Eh, v těch finančních zájmů kandidátky. To znamená, všechny tyto dokumenty máte k dispozici. No a co se samotného postupu týče, budeme postupovat následujícím způsobem. Na úvod, úvodní proslov eh, navržené eh, komisařky, 15 minut. Následně bude mít k dispozici také 5 minut na závěr pro závěrečné prohlášení po úvodním projevu paní navržené komisařky bude příležitost ke kladení 25 otázek ze strany poslanců ve dvou částech. Ty otázky jsou rozděleny na dvě části. Rozprava bude probíhat podle takzvaného ping-pongového principu. Um, nazýváme ho tímto způsobem, to znamená, rozdělíme ten prostor do pěti minut a v každém tom pětiminutovém období to bude probíhat následujícím způsobem. Jedna minuta na otázku, dvě minuty na odpověď. A bude tu také možnost eh, pro toho dotazujícího se kolegu, aby měl ještě okamžitou dodatečnou otázku a vyslechne si odpověď. Ty budou trvat každá jednu minutu. To znamená jednominutová otázka, dvouminutová odpověď a následně, pokud usoudíte, vy poslanci, tak můžete položit dodatečnou minutovou otázku a paní kandidátka bude mít minutu na odpověď. Ještě bych chtěl říci za nás, za oba, že se budeme snažit hlídat čas otázek i odpovědí striktním způsobem, protože se nám musí podařit vlézt do tří hodin. A, a Pokusíme se tedy i to pořadí té řečnické doby řídit pravidly, jako to bývá na plénu. Tlumočení máme zajištěno ve 23 jazycích, může tedy hovořit vašimi rodnými jazyky. A měli byste mi také na paměti, že vše, co řeknete, bude muset být tlumočeno, takže byste neměli hovořit příliš rychle. Dále eh, naše setkání je také vysíláno přes webové stránky parlamentu a je možné také toto eh, slyšení eh, dále mít nahráváno a je moci jej sledovat následovně. Takže ještě jednou se obrátím na paní spolupředsedkyni, paní Kamervert, aby eh, řekla několik slov na úvod. Děkuji, vážený pane Bosku, také za to, že jste eh, ten postup dnešního slyšení eh, tak zřetelně připomněl. Také jménem Výboru pro kulturu a vzdělávání bych chtěla srdečně přivítat nominovanou komisařku. Náš výbor Kult je zodpovědný za audiovizuální politiku a za kulturní a eh, jazykové aspekty. Máme také zodpovědnost za podporu eh, rozmanitosti mediální a kulturní. A to je velmi důležité pro vaše portfolio, zejména pro audiozální a kreativní sektor, ale digitální eh, éra nás staví před velké výzvy. Jako eh, nominovaná komisařka jistě pochopíte, eh, že velmi pozorně budeme sledovat veškerý další vývoj, abychom nastolili správnou rovnováhu mezi ekonomickými, technickými a komerčními popřednostmi na jedné straně a na druhé straně nezbytnou možností eh, rozmanitosti kulturních a mediálních obsahů. To musíme zajistit a zpřístupnit každému. Chtěla bych vám poděkovat za písemné odpovědi na otázky, které jsme vám s předstihem položili. Těším se na eh, hm, další eh, tři hodiny, kde se dozvím něco o vašich názorech na tyto věci a kde se dozvíme další informace k odpovědím. A teď se již těším na kvalitní diskuzi. Děkuji. A slovo předávám panu předsedovi Puskovi. Děkuji. Děkuji. Takže mm, myslím si, že um, se můžeme podělit o to zasedání rovným právem. Já budu vést tu první polovinu zasedání a následně tedy kolegyně paní Uh, bude předsedat té druhé půlce. Ještě jednou tedy děkuji za váš úvod, za eh, vyjádření, za výbor pro kulturu a vzdělání. Nám připadá informační společnost, vytváření transevropských sítí. Toto všechno jsou tedy zodpovědnosti, které spadají eh, do pravomocí našeho výboru. A nyní se tedy dostáváme k samotné debatě, jak jsem již předeslal. Rád bych předal slovo nominované kandidátce. Na komisařku máte slovo na úvodních 15 minut, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, pane Buzeku. Eh, děkuji také paní předsedkyni Kamerverc, eh, také panu Vosutovi za výbor pro vnitřní trh, Pavlu Svobodovi, předsedovi výboru pro právní záležitosti, panu Morešovi, předsedovi výboru LIBE, vážení koordinátoři, vážení členové výboru ITRE, KULT, IMKO, JURY a LIBE, vážení kolegové. Pro mne je velkou poctou, že pro, k vám mohu nyní hovořit jakožto nominovaná kandidátka na komisařku pro oblast digitální ekonomiky a společnosti. Chtěla bych pohovořit o tom, jak můžeme společně posílit eh, naši ekonomiku, abychom posílili tedy v Evropu, aby to mělo přínosy pro všechny naše občany a abychom se zakládali na stejných a společných cílech. Jsem přesvědčena, že společně tedy budeme sdílet myšlenky, že společně můžeme přispět k dosažených společných cílů stanovených Junckerovou komisí komisi, že můžeme podpořit ten potenciál digitálních eh, znalostí a schopností. Ještě bych ale v první řadě chtěla vyjádřit eh, mé poděkování. Chtěla bych poděkovat bulharské vládě za to, jakou důvěru eh, mi, eh, jak do mě vložila důvěru, že mě tedy navrhla. Chtěla bych poděkovat členům Evropského parlamentu za to, jak mě podporovali i v uplynulých letech. Opravdu jsem velice ráda, že tu dnes mohu stát před vámi a žádat vás opět o vyjádření důvěry, pro to, abych mohla převzít nové odpovědnosti. Také chci poděkovat zástupcům komise. S mnoha z nimi jsem pracovala společně při řešení celé řady eh, našich společných výzev nedávné minulosti. Také radě chci poděkovat za spolupráci v průběhu jednání v trialozích, což jsou pro nás výborné příležitosti společně se sejít a domluvit se ve prospěch společného zájmu. Také chci poděkovat evropským občanům za vyjádření jejich důvěry a podpory v mnohých bitvách, které jsem zatím nebo politické oblasti sváděla. Vážení poslanci Evropského parlamentu není většinou obvykle, abych eh, takto hovořila z tohoto místa. Je to opravdu eh, privilegovaná pozice, je to také velká příležitost. Je to pro mne příležitost nadále pracovat, ochraňovat svobody a práva evropských občanů a posilovat a i nadále rozšiřovat Evropskou unii, jak na domácí úrovni, tak i v té vnější úrovni. A velice ráda zodpovím na vaše otázky a doufám, že budeme společně pracovat ve prospěch Eh, jaká je největší výzva, která nás čeká. Eh, je to zaměřit se eh, v diskuzi o jednotném digitálním trhu, zejména na občany a jejich práva. A má profesní dráha dokazuje, že to v mém případě bylo už i v minulosti a já budu pracovat na dosažení tohoto cíle. Mé zkušenosti eh, vědkyně eh, jsem nasvírala tyto zkušenosti v rámci dvou eh, evropských projektů a já tady budu vycházet z inovačních metod ve snaze nalézt řešení. Tato zkušenost mi umožnila pochopit, jak je důležité podporovat i finančně výzkum, tak abychom měli k dispozici údaje, které budou přístupné a díky této přístupnosti budeme my, Evropané, na špičce technologického a vědeckého pokroku a tím eh, potvrdíme eh, evropskou špičkovost. Jakožto eh, politici v rozhodujících pozicích na evropské úrovni musíme jednat tímto způsobem a já se zavazuji využívat nástroje, které jsou eh, k dispozici a nezbytné pro dosažení tohoto cíle. Ehm, během mé profesní dráhy jsem měla možnost setkat se s politikami, eh, které na první pohled nevyvolávaly velký souhlas, které ale poté, co jsme vedli dialog, co jsme vedli různé kampaně, a díky konkrétním výsledkům pro občany mi pomohli přesvědčovat občany, sjednocovat je a dosahovat význačných výsledků. Tak to bylo v roce 2011 v Bulharsku v rámci e, SZP. Eh, zahájila jsem informační kampaň v té době a tehdy jsem musela čelit skeptickým zemědělcům, kteří zatím se nikdy neúčastnili na tvorbě eh, takové politiky. Ale díky tomu, že jsme pravidelně diskutovali, eh, díky tomu, že se podařilo argumentovat, hovořit o tom, co je pro občany prospěšné, se nám podařilo hájit zájmy Eh, evropských zemědělců pro období 2014 až 2020. A z této zkušenosti eh, bych chtěla vyjít v mé pracovní metodě, eh, kde bych se chtěla opírat o dialog, o otevřenost a o spolupráci. Jaký je tedy můj úkol? V pověřovacím dopise, který mi zaslal pan předseda komise Juncker, je můj úkol naprosto jasně stanoven usnadňovat eh, přijímání a vytváření evropských politik, které by byly účinné a pomáhaly realizaci eh, a dotažení jednotného digitálního trhu do konce. A mm, tady se nám to podaří jenom díky týmové práci společně s panem místopředsedou Ancipem a s dalšími eh, komisaři a s týmem komise a společně také s Evropským parlamentem a jeho členy se nám podaří dosáhnout našeho cíle. Dnes je v naší zodpovědnosti, abychom pomohli vytvořit eh, příznivé prostředí, které umožní všem Evropanům plně využívat zvýznačný potenciál, který nám přináší digitální technologie, technologie, které neznají hranic. Co můžeme říci dva roky po zahájení strategie jednotného digitálního trhu? Musíme eh, uznat, že byla odvedena velmi význačná práce mým předchůdcem panem Ettingerem a také eh, místopředsedou Ancipem. A co nám ukazuje střednědobá strategie, tak jak byla hodnocena v květnu? Kolik cesty nám ještě zbývá? Ano, je tak důležité téma jako kyberbezpečnost, růst, zaměstnanost, kultura, otázky mladých, ochrana údajů, autorská práva, úloha a e, odpovědnost platform, vývoj kritické infrastruktury, digitalizace, propojenost a interoperabilita. To jsou témata, která jsou všechna velmi důležitá, protože pro nás oblast digitální je oblastí v plurále. Důležité je si uvědomit, o co jde v digitální ekonomice. Žádný sektor se digitalizaci nevyhne. Všechny aspekty společnosti budou digitalizovány a nikdo nebude vyřazen, vyloučen jakou přidanou hodnotu můžeme nabídnout my uvnitř EU rozmanitost a kompromis. A to vnímám jako zdroj největšího bohatství. Evropský parlament je nejlepším příkladem, který může ukázat, jak funguje jako laboratoř ideí, myšlenek a dokáže předvést, co znamená rozmanitost a kompromis. Když bereme v úvahu různé zájmy, které existují v Evropě na všech úrovních, nemůžeme postupovat jinak než cestou kompromisu. Právě tato metoda otevřenosti, dialogu a angažovanosti je to, co navrhuji uplatňovat během svého mandátu. E, jestli pak běží čas, ano, hodiny tikají, odpověď zní ano, dvouletý mandát je krátký, to si plně uvědomuji. A v důsledku toho, co je klíčovým slovem priority. A mezi moje priority bude patřit zajištění plné implementace politik a iniciativ, které byly dosud přijaty. Mým záměrem je předložit také nové návrhy, Budu spolupracovat se všemi komisaři, s Evropským parlamentem, s radou a se všemi zainteresovanými subjekty otevřeným a transparentním způsobem, tak, abych zajistila konsenzus, který bude co nejinkluzivnější. Jaký je objem digitální transformace? Je velmi významný. Je to také příležitost obrovských možností pro občany ale důležité jsou také velké úkoly dneška, a to bezpečnost, růst, chudoba, nerovnost, změna klimatu. Je to všechno? Rychlost a hloubka transformace samozřejmě zavdává také dalším úkolům. Čeká nás revoluce a musíme být schopni zvládnout jak zvládnout transformaci pracovních míst, jak při, přizpůsobit společnosti, kde fungují podle obchodních modelů, které již neplatí. Platí rovné příležitosti pro muže a ženy v přístupu k digitálnímu vzdělávání a ohodnocení práce, jak zajistit účinnou digitalizaci veřejných služeb jako zdravotnictví, státní zpráva a doprava, ale jak zajistit zvýšení efektivity a příležitosti pro občany. Jaká je moje cestovní mapa? Vyznačuje se absolutní potřebou úspěšné implementace nástrojů, které byly přijaty od roku 2015 a které jsou jasně stanoveny eh, ve střednědobém hodnocení, tedy zrušení roamingových poplatků, přenositelnost obsahu napříč Evropskou unii, přerozdělení spektra pro vysokorychlostní pásmovou připojitelnost, Wi-Fi for EU iniciativa, autorská práva a implementace smlouvy z Marrakeše. Zvláštní význam budu přikládat všem sociálním aspektům politiky, abychom dosáhli lepší soudržnosti mezi vnitřní a vnější politikou. Budu také usilovat o dosažení politických dohod ve vztahu k návrhům kodexu elektronické komunikace, reformy autorského práva, reformy audiovizuálních mediálních služeb a také v problematice neoprávněného zeměpisného blokování. Navrhnu nové cílené iniciativy v oblasti kyberbezpečnosti, začnu revizí strategie EU v tomto směru a navrhnu dodatečná opatření standardů kyberbezpečnosti, jako například certifikace a označování. Budu pracovat na zajištění ochrany soukromí a bezpečnosti údajů a současně garantovat, aby data mohla po EU uvnitř EU volně kolovat budu se snažit usilovat o pokrok ve složkách jako spravedlivý přístup k platformám, přístup k neosobním datům a opětovné využití veřejných dat s využitím veřejných prostředků. Velký význam přikládám úkolům souvisejícím s digitální transformací pro naši evropskou společnost a také její sociální model. Budu usilovat o konkurenceschopnost a technické vedení v EU v oblasti big data, superpočítačů i umělé inteligence. A zároveň se budu snažit o dosažení nejlepší možné rovnováhy mezi různými zájmy občanů, podniků a všech zainteresovaných subjektů, které mohou maximálně získávat z potenciálu digitálních inovací. Samozřejmě, že technologie v dnešní době naprosto mění náš život, náš způsob vzdělání, cestování, pracování. Ovšem existuje jen jeden způsob, jak kráčet vpřed. Musí to projít přes sjednocování. Musíme být pospolu, abychom pracovali společně ve prospěch společné věci pro budoucnost Evropy, ve prospěch našich budoucích hodnot. Ehm, jsem tedy navržena na komisařku ehm, předsedou eh, Junckerem a já bych chtěla vám, kolegové, poděkovat eh, za vámi vynaložené úsilí, když jste vypracovávali otázky, které jste mi kladli. Těším se na diskuzi s vámi a chci ještě jednou zopakovat, že jsem opravdu zavázána brát v potaz všechny oblasti, které spadají do tak rozsáhlého portfolia. Tvarovat a eh, formu zítřka. To je opravdu velký projekt pro nás všechny a jsem ráda, že můžeme přispět k dokončování tohoto jednotného digitálního trhu. Jsem přesvědčená, že toho dosáhneme s vaším přispěním i s přispěním expertů v příslušném generálním ředitelství, které budu vést a doufám, že se nám podaří ty jasné cíle splnit ve prospěch blaha a našich občanů. Já vám děkuji. A dovolte, abychom nyní tedy přešli k seznamu řečníků. Rád bych tedy ještě jednou připomněl eh, to pravidlo 1 plus 2 minuty a následně, pokud poslanec usoudí, tak má právo na dodatečnou jednominutovou otázku a, a jednominutovou odpověď. V první řadě paní Pilar del Castillo. Děkuji, pane předsedo. Vážená a nominovaná komisařko. Já bych hned na úvod chtěla říci, že je opravdu, že nás velice těší, že tak výtečná kolegyně z parlamentu je navržená na tento post. V minulosti jsme eh, měli tedy, eh, nebo v našem výboru průmysl, eh, inovace, výzkum, technologie, tady existovalo odekživa to propojení mezi průmyslem a digitálním odvětvím. Takže co se týče iniciativy digitalizace průmyslu, jak můžeme zajistit, že všechny podniky, včetně malých a středních podniků, budou mít přístup k digitálním technologiím? Děkuji a nyní dvě minuty na odpověď. Děkuji paní Del Castillo za tuto otázku, která mě vede k jádru této problematiky, která pro nás Evropany musí být eh, velmi důležitou. V dubnu 2016 jsme přijali strategické sdělení, které se věnuje digitalizaci eh, průmyslu eh, a jeho modernizaci. A také tady máme zprávu pana Bitikofera, která byla schválena v Evropském parlamentu. Dnes je jasné, o co jde. Evropa má úspěch, má potenciál, musíme i nadále investovat, abychom E, se stali e, lídrem. Inovace do odvětví, to pro nás znamená připravit terén, vytvořit takové prostředí, které umožní našim budoucím evropským e, šampionům v celosvětovém měřítku sehrávat přední úlohu. A proto úvodem řeknu, že toto téma je eh, prioritou v našem programu. Máme tady eh, den zasvědčení této problematice a eh, jakmile členské státy nebo členské státy, jakmile tedy hm, potvrdí, že chtějí tady vyčlenit prostředky, budeme se tomu věnovat. Máme nyní 500 milionů euro, které jsou přímo věnovány digitalizaci průmyslu a Máme k tomu také velmi konkrétní koncept Digital Innovation Hubs pro rok 2016 až 2017. Tady bylo 150 různých inovačních uzlů v celé Evropě a o to tady teď jde. Tady jde o to, aby to nebylo koncentrované, ale ve prospěch všech evropských Eh, zemí a aby malé a střední podniky sehrávaly význačnou úlohu, protože eh, díky těmto hubům je možné provést transfer technologií, mít eh, poznatky a možnosti inovovat a pokračovat v této snaze o digitalizaci průmyslu. Ano, děkuji. Ježi. K digitalizaci ekonomiky, to je tedy velice důležitý aspekt, tím je konektivita. Takže jak iniciativy jako Wi-Fi for You a, a akční plán, který byl nedávno schválen, k tomu přispívají. Jak přispívají k digitalizaci evropské ekonomiky? Děkuji a odpověď. Wi-Fi for You. Eh, Wi-Fi pro EU je iniciativa symbolická, protože při digitalizaci průmyslu budeme usilovat o identifikování pákových efektů, katalyzátorů. Eh, Chceme mít takové služby, kdy kdekoliv se propojíte v nějakém bodě, tak budete mít automatické propojení i do jiného státu. To umožňuje eh, vytvářet dobré služby a díky konektivitě je eh, potom možné tady eh, vytvořit toto propojení třeba a, a podporu pro malé a střední podniky, které díky tomu potom mohou sehrávat významnou úlohu. Děkuji. Děkuji, madam. Děkuji vám. A nyní pan Danika, nyní máte váš pětiminutový časový prostor. Děkuji, pane předsedo, paní uh, nominovaná komisařko. Myslíte, že komisaře předloží návrhy na regulaci národních uh, hovoru nebo intrakomunitární hovoru, jako to bylo nedávno s roamingem. Co můžeme udělat, aby podniky nezneužívaly své pozice a navýšily ty intrakomunitární, intrakomunitní hovory, aby se vypořádali s dopady nulového roamingu. Budeme tu mít nějaké efektivní návrhy, co se týče například hrozby kybernetických útoků a podobně, jakožto komisařka zodpovědná za digitální ekonomiku, jak můžeme podpořit větší míru koordinace v této oblasti? Děkuji, to byly tři otázky. A nyní odpověď, prosím, dvě minuty. Merci beaucoup, monsieur pour... Děkuji, pane Danty, za tyto dvě nesmírně důležité otázky. Jednak pokud je o mezinárodní hovory. Souhlasíme eh, s principem um, toho, že eh, to, jak je hovor spoplatně, nesmí záviset na národním eh, kodexu, ale samozřejmě tradiční hovory, jejich počet klesá a naopak alternativní operátoři zaznamenají větší počet hovorů a komise v této situaci navrhla eh, věc, která by mohla v jádru vyřešit tento problém, a to je univerzální služba. Prostřednictvím univerzální služby je možné zajistit disponibilitu pro občany, tedy to, aby občan měl volbu. A doufáme, že tato tendence eh, alternativních služeb, když to bude pokračovat, tak eh, to vlastně může vyvinout tlak na tradiční eh, hovory, na tradiční služby. A e, vím, že Evropský parlament předložil pozměňovací návrhy v této věci, souvisí, souvisí to s diskuzí o e, elektronickém e, prostředí a, a pro komisi to prochází prostřednictvím té univerzální služby, která zavádí povinnost pro členské státy zajistit přijatelné ceny pro všechny občany. Pro mě to zůstává klíčové. Lehce se dotknu také kyberútoků. Dnes je to jednoznačné. To, co je v dnešní době eh, jedno z nejdůležitějších eh, záležitostí eh, demokratické společnosti, to jsou kyberútoky. Nedávno jsme měli takovou skutečnost, a to nás poučilo, že infrastruktura v oblasti dopravy eh, je jednou z prvních, která musí být eh, tedy ošetřena, tak aby nedošlo k tomu, eh, k čemu došlo v případě Vanakraj. A tady je opravdu potřeba mít certifikaci, etiketování, označování produktů a eh, samozřejmě tady musí být lepší operační eh, kapacita členských států, musí propojit své zdroje. Jsou tady ještě další eh, prvky, ale myslím, že pro tuto chvíli to stačí. Jako Děkuji mnohokrát. Ehm, předpokládá se, že se ehm, budou testovat a vyvíjet takové softwarové programy, které splní požadavky pro e-privacy a eh, Wi-Fi for Europe. Ehm, předpokládáte, že celý tento program je nutné posunout? To je velice důležité téma. Můžete se k tomu prosím vyjádřit. Děkuji vám. A nyní čas na odpověď. Děkuji vám za tento dotaz. Je to dotaz velmi důležitý. Já bych ráda připomněla princip, který souvisí s návrhem e-privacy a který umožnil existenci. Potřebujeme více soudržnosti. Pokud máme nařízení GDPR, které se týká na základě článku 8 charty eh, ochrany údajů a také nařízení, které se týká důvěrnosti celého procesu komunikace. A eh, jsem si plně vědoma skutečnosti, eh, že to jsou témata, o kterých musíme ještě diskutovat. A právě na tom komise pracuje. Nicméně já bych ráda zdůraznila, že nesmíme zapomínat na cíl, který před námi stojí v současné době. Eh, občané Evropy vyjádřili velké obavy o bezpečnost, kontrolu nad vlastními přístroji a nad ochranou vlastních údajů. Tedy právě tyto eh, určité možnosti soudržnosti jsou nezbytné. Omlouvám se. Děkuji kolega Tošenovský. Předsedo, eh, dovolte, abych i já vám poblahopřál k nominaci a vyjádřil důvěru ve velmi dobrou spolupráci, jednak díky vaší zkušenosti z parlamentu a i k tomu, jak eh, parlament velmi dobře spolupracoval s panem Ettingerem. Jsem zpravodajem Bereku a budu zde proto mířit svou otázku. Jak jistě víte, kompromis v parlamentu by měl být založený na posílení duální struktuře, posílené duální struktuře Bereku, podporovaného úřadem Berek. A rada zřejmě bude chtít ještě silněji zachovat stávající stav. Jste tedy připravena na to, že návrh komise na jednotnou aktu, eh, agenturu může být výrazně modifikován? Thank you very much, colleague. Děkuji vám, paní komisařko. Děkuji vám, pane Tošenovský, za tuto otázku, eh, která je pro vás velice důležitá. Já v tomto smyslu vysoce hodnotím vaší práci pravodaje. Uvědomuji si, že je nezbytné dále diskutovat nad touto problematikou, protože v současné době existují rozdíly mezi institucemi eh, v pozici vůči Bereku. To, co je nové eh, pro mě, a je to také důležité, nezapomínat na hlavní cíl – na to, že Berek má důležitou úlohu v zajištění koherence, v zajištění toho, aby evropská vize mohla v tomto sektoru pomáhat plnit cíle, které jsme si stanovili eh, s způsobem, který bude strukturovanější. A je zcela zjevné, že Berek má v tomto smyslu sehrát důležitou úlohu, jako ji sehrál třeba v otázce roamingu nebo v problematice neutraliny sítí. A shodneme se na nutnosti duální struktury. Co se týče samotného úřadu Berek, je to nejmenší agentura, zaměstnává pouze 28 lidí v rámci EU ale přesto si uvědomujeme, že jde o orgán, o agenturu, která má před sebou velké úkoly a je velmi zaneprázdněna. A je to důležité i z hlediska našeho politického rozhodování. Proto je také důležité, aby Berek dokázal spolupracovat s národními regulátory. Pro mě v tomto smyslu hlavní otázkou, která vyvstává, je, do jaké míry musí být tato struktura připravena, aby dokázala fungovat v současné realitě, bude to předmětem hlubokých diskuzí s parlamentem i s radou, abychom mohli nalézt společné cesty, které nám umožní ku předu. Zcela jistě se chceme dostat dál. Budeme pracovat v jiném tempu, pokud to bude nutné ale jistě víme, že jednotný digitální trh mnoho času nenabízí. Je tedy důležité, aby každý z intenziv vnil snahy posunout se ku předu co nejvíce. Já se zcela jistě budu angažovat v této otázce. Děkuji. Máte doplňující otázku? Za tu komplexní a velmi eh, pro mě fundovanou odpověď. Eh, ještě bych se chtěl zeptat, eh, protože kodex, eh, Berek navazuje na kodex, a rád bych se zeptal, jak vidíte problematiku právě spektra, protože bude potřeba najít, tak jak jste říkala, ten vyvážený model eh, potřebné koordinace na evropské úrovni, možná harmonizace, ale na druhé straně určit, ponechání určitých kompetencí členským státům v této oblasti. Před telekomunikace budou rozhodovat určitě velmi mnoho o konkurenceschopnosti a vývoji celé eh, Evropské unie. Thank you. Uh, thank you very much. Děkuji. Paní kandidátko na komisařku, prosím, máte slovo. Mám teď jednu minutu. A ke spektrum. Samozřejmě konektivita a 5G, to je naše šance pro eh, přípravu motoru hybné síly pro nás všechny. A také si uvědomuji, že když hovoříme o přidělování spektra, tak velmi rychle se setkáváme s rozdíly mezi pozicí parlamentu, rady a komise. A eh, důležité je, abychom eh, zvolili, kdy a jak posou, se posouvat. My chceme postupovat ku předu co nejrychleji. To je náš cíl pro dnešek pokud eh, se podaří vyvinout na evropské úrovni větší úsilí, tak zároveň nezapomínáme, že toto je jedinečná šance se posunout dopředu. Já jsem připravena naslouchat pozici rady, pozici různých členských států, co se týče rozdělení spektra. Já si myslím, že nastal čas, abychom hovořili o celoevropském způsobu a přístupu. Děkuji. Time slot. Děkuji. A e, dále má slovo Kaja Kalas. Děkuji, vážený, vážená paní e, nominovaná komisařko. Eh, úspěch digitální ekonomiky i společnosti tady bude pouze v případě, že bude tady důvěra eh, uživatelů, protože eh, když ji ztratíme, tak bude velmi těžké je vrátit zpět. Národní vlády ale stále častěji hovoří o prolopetí vlastně toho zašifrování, protože to vnímají jako nástroj boje proti terorismu chcete zachovat eh, šifrování tak, aby mm, se zachovala důvěra pro eh, uživatele, aby věřili, že jejich komunikace je v bezpečí. Děkuji za otázku a nyní má slovo eh, paní nominovaná komisařka. Odpovím co nejjednodušším způsobem. Dnes je velice důležité, aby zde existovalo šir, šifrování jako mm, záruka pro bezpečnost, eh, aniž by tady byly možná eh, zadní vrátka. Vím, že tady byly iniciativy členských států, které používaly dešifrování a viděli jsme, k čemu to vedlo. Víme, jaké jsou ty výsledky. A teď je na čase se posunout dál. Bezpečnost občanů a důvěra ty vyplynou z určité řady opatření. To je princip, kde navrhuji kráčet stejným směrem. Děkuji. Ještě další dodatečná otázka. Také se tu hovoří o právním přístupu k kryptování, šifrování, ale nevíme, jak je to z eh, technického hlediska možné. Takže bude to ten právní přístup i pro šifrování? Děkuji a, a prosím paní nominovanou kandidátku, aby odpověděla. Lexi Legal. Um. Legální přístup je možný pouze za velmi striktních podmínek, tak jako to platí i v jiné řadě legislativních opatření, a to pouze v případě, když jde o důvody národní bezpečnosti eh, velmi významné. Takže v této věci musíme dbát na eh, soulad s dalšími legislativními ustanoveními, která existují a zároveň musíme eh, potvrdit velmi důležitý princip eh, nebo principy. Je to důležité, protože musíme umožnit našim institucím, aby eh, pokročili vpřed, ale zároveň se musí dbát na to, aby stejné nástroje nebyly zneužívány někým, eh, kdo je nepoužívá k mm, dobrým účelům, k těm účelům, které máme na mysli my, které jsou v našem duchu. Eh, dále má slovo paní Marisa Matias. Brigáda. Děkuji, pane předsedo. Jsem tady po vaší levici. Paní nominovaná komisařko, v první řadě takovou osobní připomínku chci říci, že mi bylo potěšením s vámi spolupracovat tady v parlamentu a gratuluji vám ke jmenování. V těch odpovědích, které jste nám zaslala na naše otázky, jste zmínila možnost pokročit s novými legislativními iniciativami v konkrétních oblastech, jako například online platformy a podniky, které prostřednictvím nich působí to je v podstatě takový slon uprostřed místnosti. Naše občany znepokojuje. Jsou tu takové otevřené otázky jako iber, Airbnb, KB5 a další velice různorodé platformy, takže já mám velice přímou otázku ohledně těchto otázek. Hodláte je regulovat a jaký model regulace navrhujete, protože, jak jsem zmínila, jsou velice různorodé. Uh, nějaký model pro regulace založený na způsobu poskytované služby nebo daného konkrétního podniku? Jak tedy tohle hodláte řešit? Děkuji. A nyní odpověď. Merci beaucoup. Děkuji, eh, paní eh, Matias, děkuji vám také za to, že jste zmínila naši společnou spolupráci. Ano, tu rozmanitost platform to musíme ponechat, protože to je zdroj inovací a kreativity. Platformy mají pozitivní uh, roli, kterou se hrávají v současném ekonomickém kontextu, ale zároveň uvádíte příklad přesně toho, co může být napraveno, když to jde na problém. Uh, Jaký je přístup Evropské komise? My jsme to vyjádřili ve sdělení o platformách velmi jednoznačně. Nejde o nadměrnou regulaci, to si nepřejeme, ale jakmile objevíme problém, tak samozřejmě musíme reagovat a napravovat. Ano, eh, přijde iniciativa, hm, pokud jde o nekalé postupy mezi platformami a podniky, které působí na těchto platformách, a studie, kterou vedlo generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, ukázala, že tyto jevy existují a ehm, tam samozřejmě se může stát, že tyto podniky potom nebudou mít e, najednou žádný přístup k těm e, platformám nebo údajům a tady tím nejvíce budou trpět malé a střední podniky. Takže teď se musíme zamyslet nad tím, jaká opatření bychom mohli navrhnout, abychom napravili tuto situaci a zároveň respektovali právo hospodářské soutěže, protože si uvědomujeme, že zde se pohybujeme na hranici mezi dvěmi oblastmi e, ano, ty nekalé praktiky by neměly e, sedít e, a teď je o to vytvořit regulační prostředí, které umožní co nejlepší podmínky pro všechny, ale prostřednictvím pravidel e, bychom měli napravit situaci tam, kde je problém. My tady samozřejmě ještě nemáme společnou definici o platformách, tak abychom e, umožnili právě kreativitu a inovace a tam jde právě hmm, o. Hmm. Děkuji. Takže ještě doplnění k těm online platformám. Ano, vy jste teď zmínil jednu zásadní otázku, otázku svobody projevu. Uh, ano, všechny, ještě jednou to opakuji, jsou velice různorodé. Tyto druhy podniků, jejich způsob eh, mm, působení i vlastně druhu publika, na které se zaměřují. Také často se objevuje ta otázka mezi svobodou projevu a cenzurou protože například, když se na takových platformách objeví nějaké nelegální nebo agresivní obsahy, tak eh, proběhne ta nekonečná diskuze o tom, kde končí ta svoboda projevu a kde je tedy limit cenzury. Takže i ohledně tohoto aspektu, vzhledem k tomu, že jste zmínila svobodu projevu, zda máte tedy nějakou myšlenku na to, jak se vypořádat právě s těmito aspekty. Děkuji a prosím o odpověď to answer the question. Děkuji um, za tuto druhou otázku. Ano, platformy jsou jedním ze nejinovativnějších nástrojů pro svobodu vyjádření a svobodu slova a sehrávají svou úlohu. A většina toho obsahu na těchto platformách je legální, ale dnes uh, jsme potvrdili naše odhodlání spolupracovat s těmito platformami, abychom co nejrychleji odstranili nelegální obsahy. Máme dva příklady, které v naší společnosti vyvolávají strach. Jednak nárůst terorismu a nenávistné projevy. Ehm, a my tady již máme Eh, legislativní eh, nástroj, máme tam eh, sdílenou zodpovědnost, ale teď je potřeba pracovat na dobrovolných opatření, které mohou vést k výsledkům. Například kodex, který podepsali čtyři velké platformy Facebook, Microsoft, Twitter, Twitter a Viber. A to umožnilo posunout se vpřed. Více než 60 nelegálního obsahu bylo odstraněno a ten dialog musíme vést i nadále. And next. Děkuji za vaši odpověď a další časový prostor paní Holga Triple. I'm here. Hello. Tady jsem. Já bych se ráda věnovala otázce té takzvané value gap, eh, tomu rozporu na trhu vytvořenými online platformami, které poskytují obsah, eh, který může distribuovat i kreativní díla. A eh, oni vlastně získají určité znalosti o tom staženém eh, obsahu a vy, jakožto komisařka, budete pro vyprávění, vytvoření takových zodpovědných eh, platform nebo zodpovědnosti těchto podniků, eh, že ten přístup bude pouze prostřednictví licenci, a, a nebo jak eh, se toto bude rozpoznávat. Také máme tu určitý balíček, který by z právního hlediska poskytl tu právní ochranu. Děkuji. Já vám děkuji za dotaz a nyní prosím odpověď. Merci, Madame Fopel, pour cette question. Děkuji vám, paní Tropel, pro, za tuto velmi důležitou otázku. A to je téma, kterému věnuji velkou pozornost, tak jak se o něm diskutuje v Evropském parlamentu. Když hovoříme o value gap, o mezeře v hodnotách, cíl komise je zřejmý. Tedy dát možnost eh, umělcům, jejíž obsah se distribuje těmito platformami, eh, možnost, aby eh, zisky z těchto distribucí děl neměli v rukou jenom ty platformy, ale také autoři samotní, protože by nebyla respektována eh, autorská práva. Proto je důležité, abychom našim autorům dali prostředky k tomu, aby mohli tvořit eh, aby pak mohli získávat ovoce své práce. A pro mě je v současné době toto téma velmi důležité. Když se zaměříme na ten návrh, vidíme, že návrh se vztahuje k platformám eh, s tím, že při dosažení kritického objemu obsahu eh, můžeme eh, zajistit systém, kdy požadujeme autorizaci kdy je možné zasáhnout pro ochranu autorských práv. Proto je důležité aktérům této oblasti, kterých je mnoho eh, v digitálním světě, mají spoustu možností, tak aby také nesli odpovědnost, aby přispívali eh, plnoprávným způsobem eh, tvůrcům samotným a s tím souvisí náležitá odpovědnost dměna umělcům, výkonným umělcům. A já jsem připravena sledovat tuto debatu v souvislosti s článkem 13 textu, který považuji za velmi důležité a poselství je zřejmé. Dejme eh, tvůrcům eh, prostředky, aby mohli i nadále tvořit a také zajištěme, aby eh, další subjekty v řetězci nesly náležitou odpovědnost. Děkuji mnohokrát za odpověď. Máte návazný dotaz? Děkuji mnohokrát. Druhá otázka se týká eh, marakešské smlouvy, tedy eh, dosažení eh, pokojivé dohody v balíčku z května. Eh, Také by mě zajímalo, jak bude probíhat ratifikační proces v EU, aby probíhal bez zbytečného prodlení a aby bylo možné zajistit respektování těchto zásad v rámci EU i přes hranice. Můžete potvrdit, že k dohodě dojde během estonského předsednictví, tedy někdy v září? Děkuji vám. Odpověď, prosím. Paní Trupel? Já bych na tomto místě řekla, že ze svých zkušeností poslankyně mohu říci, že jsme vždycky říkali, míč je na straně um, rady. A přesně tak tomu je nyní. My tu situaci známe, to však neznamená, že tu situaci prostě musíme akceptovat takovou, jaká je. E, pokud budu potvrzena ve své úloze komisařky, tak vám mohu potvrdit, že budu maximálně usilovat o co nejrychlejší ratifikaci, protože my jsme už ztratili příliš mnoho času, když jsme hovořili o tom, zda je to výlučná pomoc EU a teď už nastal čas jednat a posunout se ku předu. Thank you very much um, for your... Děkuji vám za odpověď a nyní další řečník a tím je pan Marko Zulo. Prosím, máte pět minut. Chci poděkovat paní nominované komisařce, chtěl bych zmínit jedno téma, které nám všem známe, ale zatím se mu nikdo eh, nevěnoval, tedy pozice těch digitálních kolosů. Mají fiskální pravidla, které odpovídá malým podnikům a víme, že fiskální témata spadají do národního práva. Nicméně máme evropskou legislativu o hospodářské sou, těži, takže je možné nějak zabránit té nekalé konkurenci a to, aby to mělo negativní dopad na spotřebitele. Například nějaká platforma online, která by byla schválena do konce tohoto roku, eh, může eh, nabízet služby podobně jako jiné platformy online. A chtěl bych vědět, zda ty benefity budou vlastně přínosné pro eh, zemi, kde dochází k této aktivitě. Děkuji a nyní prosím o odpověď. Merci beaucoup, monsieur Zulou, pour cette Děkuji eh, za tuto významnou otázku a také velmi obsáhlou, eh, protože se dotýká aspektu vnitřní politiky i politiky hospodářské soutěže, ale i externích aspektů platformy nemohou být eh, nad zákonem. Pravidla, která existují pro všechny, musí být dodržována a tak je to pro platformy, které působí na území Evropské unie. A dále si musíme uvědomit, eh, že existují různé případy. Komise již ukázala eh, prostřednictvím paní Vestager a mm, příslušným generálním ředitelstvím, že když jsou tady takové typy jako Starbucks a tak dále, jsme schopni jednat, to znamená sledovat konkrétní aktivity té platformy tak, jak byly deklarovány. Na druhé straně musíme také vědět, jak je problém. Někdy eh, v případě platform je velmi obtížné eh, zjistit, jaké je místo vytváření přidané hodnoty protože eh, tam je nějaký eh, aktér, který vychází z mnohačetného zdroje eh, dat a tady právě musíme o tom diskutovat, až budeme mít větší jasnost o této věci. Tak jste se dotkli ještě jednoho důležitého tématu a to jsou rovné podmínky. Ano, tak to je. Musíme mít srovnatelné podmínky pro služby a ten princip dnes existuje. A teď je o to, jestli eh, to bude vždy legislativní opatření, eh, tedy my máme konzultaci studie dopadů a studie dopadů jsou velmi důležité, tak abychom potom mohli vynést všechny eh, argumenty té příslušné politiky. A zároveň si musíme uvědomit, že musíme jednat také prostřednictvím dobrovolných opatření a prostřednictvím uh, úzké spolupráce s těmito platformami. Pro mě je to dnes otázka rovnováhy. Měli bychom si uvědomit, že ne eh, všechny velké firmy eh, jsou v úvozovkách zlé. My si musíme uvědomit, jak vytvořit právní eh, nařízení, které bude dodržovat naše principy a zároveň nám umožní krok před. Kolega Zulov? Yo creo que una... Já si myslím, že lepší distribuce příjmu může být pobídkou pro startupy v Evropské unii, protože jsou hodně spožděny ve srovnání s jinými státy. Pouze 4 takovýchto startupových platform jsou evropské. Už v 70. letech v aeronautice se objevil evropský projekt Airbus, který měl být konkurentem Severo, Severní Ameriky. Pomýšlíte na něco podobného i v oblasti digitální ekonomiky? Mohlo by se to týkat nějakého vyhledávacího eh, motoru nebo něco podobného? Děkuji a prosím pro odpověď. Pane Zulo, souhlasím s vaší analýzou. Pokud jde o současné slabiny um, digitálního prostředí v Evropě. Je to poprvé, kdy Evropa není eh, v centru světové technologické eh, revoluce, ale to by nám mělo dodat sílu, abychom si zkrátka uvědomili, co dnes chceme učinit. To znamená, vracím se k principu vytvoření eh, pravidel, a které by umožnily inovace a kreativitu, a to i pro startupy. Hmm, No, pro nás eh, je zásadní investovat do klíčových odvětví, do výzkumu, které nám umožní využít evropské přednosti. To eh, se týká i průmyslových platform eh, nebo investic do určitých výkonných oblastí. To nám umožní být opravdu v čele mm, i výzkumu. Můžeme potom nabídnout eh, občanům řešení, pokud jde o prevenci chorob nebo bezpečnost eh, letecké dopravy. Zkrátka jde o to vytvořit prostředí, které bude výhodné pro všechny startupy z nejrůznějších odvětví, abychom zajistili, že Evropa bude prvořadným hráčem, pokud jde o digitální oblast. Děkuji a tímto končíme toto první kolečko otázek a odpovědí. Předtím, než přejdeme k druhé části, otázek, odpovědí. Rád bych tedy předal předsednickou zodpovědnost mé kolegyni, paní Petre, Petře Kamerver, paní Kamerverd je předsedkyně výboru pro kulturu a vzdělání. Ta zodpovědnost je tedy vaše, nejen to, že máte nyní slovo. Srdečně děkuji. A já budu stejně tak přísně hlídat čas jako pan Pusek a slovo předávám paní Sabine Ferhajen. Děkuji, vážená Marie Gabriel. V tomto roce komise i parlament vedli několik iniciativ na ochranu a podporu evropské kultury a diverzity. Vnímáme, že to je jediný způsob, jak zajistit zájmy, udržitelnost, různorodost v, období, v oblasti kultury, ochrana eh, duševního vlastnictví, podpora eh, těchto zásadních pilířů, ochrana internetu, to jsou předpoklady pro digitální ekonomiku, ale dále více eh, eh, práv s copyrightem jsou k dispozici na internetu. Plánujete tedy nějaká dodatečná opatření k tomu, co již bylo dosud navrženo a nějak vymítit pirátský fenomén na úrovni EU? Vielen herzlichen Dank, Frau Hm, děkuji. A paní nominovaná komisařka má slovo. Děkuji, paní Ferhajen, za vaše otázky. Eh, chtěla bych to říci eh, velmi otevřeně. Je pro mě nesmírně Eh, důležitá obohacující kulturní rozmanitost v Evropě. Je pro nás důležité, aby audiovizuální služby a kultura v Evropě byly zachovány. Stejně tak důležité je, aby díla chráněná autorským právem eh, měla prospěch z digitálních nástrojů a nových hm, technologií, ale zároveň by to mělo být nastaveno tak, aby byly zachovány principy, Um, jednotlivých členských států, ale se společnou evropskou vizí. Proto si myslím, eh, že teď tady eh, máme návrh Value Gap a je také velmi důležité, abychom společně s autory pracovali na tom, abychom mohli chránit jejich práva. Je s tím eh, spojeno to obohacující ten evropský kapitál, podpora evropských těl. Víte, do jaké míry je to zohledněno v současné legislativě? Vím, že na které se ještě pracuje. Vím, že jsou tady rozdílné pohledy parlamentu a institucí dalších, ale my musíme spolupracovat tak, aby naši autoři byli viditelní, ale záro- a zároveň měli co nejlepší eh, distribuci svých těl. Eh, souvisí to i s financováním a s další otázkou, kterou bych chtěla řešit tak, aby eh, tito autoři mohli tvořit v naprosté svobodě. Pokud je o boj proti pirátství a nelegálním obsahu, tam měla by být možnost, aby autor zasáhl, pokud dílo koluje bez jeho souhlasu a na tom my budeme pracovat, o tento směr budeme usilovat. Děkuji. Doplňující dotaz? Ano, Tady bych se ještě dotkla té role platform. Jakou roli mohou sehrávat v této souvislosti? Eh, teď tady máme eh, takovou pestrou eh, škálu regulací, kde ale není dobře hm, provedeno zařazení platform a jejich služeb. A já bych chtěla položit následující otázku. Plánujete ještě něco dalšího v souvislosti s platformami, které eh, něco, co by vlastně odstranilo tento velký legislativní chaos, eh, který vede k tomu, že platformy se mohou někdy vymanit ze své zodpovědnosti. Potřebujeme definici různých služeb a typů služeb a právní jasno. Plánujete v té oblasti něco? Děkuji, paní eh, Gabriel, má slovo. J'entends bien vos deux préoccupations pour le rôle des plateformes. Já rozumím vašim obavám, co se týče úlohy platform. Ano, v této chvíli musí být tato úloha jasněji definována, ale eh, to není něco, co by se řešilo pouze eh, prvními předpisy musíme také respektovat zásadu omezené eh, odpovědnosti, tak jak je definována směrnicí Eh, a také eh, prostředím. Důležité je, aby tato platforma skutečně fungovala s tím, že eh, tam, kde dojde k tomu, že dojde ke zneužívání nebo je nezákonný obsah, tak je důležité, aby platformy převzaly do svých rukou odpovědnost a jednaly. A mm, jsem přesvědčena, že náš dialog s platformami se musí ještě zlepšit. Je tam více prostoru pro dobrovolná opatření. A tady bychom chtěli více s platformami spolupracovat tak, aby tato dobrovolná opatření vznikala v dialogu s námi a aby bylo možné zavádět inovativní nástroje. Děkuji. Silvia Costa. Uh, I was Speak in Italian, please. Eh, Děkuji, já budu hovořit italsky. Já chci poděkovat eh, paní předsedkyně za slovo a blahopřeji paní nominované kandidátce. Eh, vím, že jste se zabývala ekonomikou a digitální společností. Myslím, že ta dimenze vzdělávací, výchovná, ta se tu málo rozvinula v té oblasti eh, digitální ekonomiky a společnosti. Máme tu tedy velkou digitální průrvu, musíme zapracovat i eh, na to, abychom zajistili bezpečné prostředí na síti třeba pro nezletilé a aby nedocházelo k nějakým napadáním na lidskou důstojnost. Soustředit se tedy na tento pilíř. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní Gabriel. Děkuji mnohokrát. Díky tomu se mohu vrátit k tématu, které je mi velmi blízké. Jak jsem uvedla, digitální transformace by měla být především ve prospěch občanů a musíme si uvědomit, že na základě hodnocení, která teď probíhají, e, víme, že některá pracovní místa zmizí, jiná se objeví, ale zcela jistě dojde k zásadní transformaci řady pracovních míst. A tady nejde e, o to jenom počítat, e, o kolik pracovních míst přijdeme v kterém regionu. Důležité je zapojit občany do digitální transformace. Bezprostředně musíme začít pracovat na problematice digitálních kompetencí. A tady nejde jenom o mladé lidi, ale také o dospělé, o mladé lidi, o handicapované lidi. A já eh, právě zdůrazňuji to, že digitální Příležitost má nabídnout také odborné stáže mezi eh, pěti a šesti tisíci lidmi. Budeme eh, se moci účastnit stáží v oblasti eh, informatiky. A vy pocházíte z Itálie, tak zcela jistě víte, kolik příkladů tam najdete. Proč třeba Itálie dostatečně netěží ze záruk pro mladé? Dnes je totiž velmi důležité, aby nešlo jenom o přístup k evropským financím, ale také zdůraznění evropských hodnot eh, a zajištění zkušeností, které budou prospěšné pro nás všechny. A důležité je zaměřit se na spolupráci s Evropskou koalicí pro eh, kompetence a digitální zaměstnanost. Víte, že máme 17 takových národních koalicí a víte, v kterých velkých zemích taková koalice není. Důležité je, aby tuto koalici vytvořili všechny země, aby se do ní zapojili, protože právě díky těmto koalicím můžeme identifikovat příklady dobré praxe praxe a propojit všechny aktéry, a to nejenom subjekty z digitálního sektoru, ale další subjekty, které zajistí zaměstnanost mladých, samozřejmě malé a střední podniky také. E, jako e, Ještě jedna dodatečná otázka. Ano, nás zajímá ochraňovat a podporovat e, kreativní příspěvky, kulturní obsahy a také rovnost rovné podmínky a příležitosti. Není to jenom o, platách, o, o těch platformách. Nicméně Víme, že máme příslušnou směrnici, ale máme tu program média, který bychom měli více ehm, podpořit. Také spadá do vašeho portfolia. Jak hodláte více finančně podporovat tento program média, používat proto například nový finanční nástroj? Zatím jsou do eh, něho pouze zapojeny eh, dva členské státy. Děkuji, paní Gabriel. Že vraiment já budu upřímná, já jsem myslela právě na vás v souvislosti s, této otáz, s touto otázkou, ale svoji písemnou odpověď jsem musela zkrátit, protože jinak by si to zasloužilo samotnou součást, která bude věnovaná tvůrčí Evropě a médiím, protože to je takový symbolický program, i když máme malý rozpočet, 100 eh, tisíc ročně, tak zcela jistě nám čeká spousta práce. Program Média, který je založen na své základně již e, od roku 91, e, e, tedy rozmanitost, zajištění distribuce v oblasti filmu a v celém kulturním sektoru musíme pracovat s konkrétními mechanizmy zákroku pro oblast 2016 až 20. Máme tedy prostředky, které i malým a středním podnikům, které v kultuře působí a tvoří zhruba 1 milion pracovních míst, míst, aby se tedy eh, na tom aktivně podíleli a eh, od tohoto roku podpořím eh, využití jednak investičního fondu spolu se nově vzniklým fondem EFSI, Fondem pro strategické investice, podporu této iniciativy. Ashley Fox ist... Děkuji, Ashley Fox. President. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážená paní Gabriel, blahopřeji vám k vaší nominaci. Můžete výboru sdělit, jaké máte názory v oblasti distribuovaných účetních knih, co vidíte jako potenciální přínosy pro spotřebitele. Jak vnímáte regulaci v této oblasti? Eine kurze Frage, Frau Gabriel. Paní Gabriel, máte slovo. Děkuji, pane Foxy, za tuto otázku. To je věc, o kterou se starám společně eh, s panem Dombrovskisem a paní eh, Jourovou, pokud je o ochranu životního, eh, pardon, ehm, soukromí. soukromí. A dnes můžeme nadšeně sledovat vývoj těchto technologií, díky se Eh, sekuritizaci eh, můžeme mít eh, pokrok například v oblasti zdravotnictví, ale na druhé straně musíme být velmi upřímní v tom, že je to oblast, která se teprve eh, prudce eh, rozvíjí. Eh, chcete, mi, chcete, abychom regulovali něco, co v podstatě ani nejde regulovat, protože my respektujeme neutralitu. A teď je o současný vývoj, který musíme sledovat. A já jsem velmi pozorně naslouchala konferenci, která se tady konala v květnu a která potvrdila angažovanost v této oblasti. A dále eh, budu velmi pečlivě eh, sledovat tyto technologie, pokud je o nařízení, které již existuje, eh, GDPR, ne, GDBR, ehm, pak je tam tedy blockchain, tam to platí. A jinak musíme opravdu sledovat vývoj, protože známe některý velmi neblahý vliv těchto technologií. Já tady odkazuji Eh, na, na strukturu eh, řízení, která bude velmi jasná a transparentní, to je dovolené a pak jsou tady eh, i nedovolené záležitosti, jako je bitcoin a tak dále. Takže pokud jde o mne, tak ještě nepřišel okamžik přijít s regulací. Musíme podporovat, ale musíme podporovat ty pozitivní přístupy, které by mohly přinést dobrý vývoj. Ještě doplňující otázku, pane Fox. Děkuji vám, paní Gabriel. Ve své odpovědi jste uvedla, že jsem chtěl eh, regulaci, ale já vás mohu ujistit, že jsem se takto nevyjádřil. Souhlasila byste se mnou, když řeknu, že velmi často na půdě tohoto parlamentu vnímáme novou technologii jako hrozbu. Eh, kriticky jste hovořila o IBRu a dalších technologií a o snaze je regulovat. A velmi často se stává, že pokud my politici se dokážeme tomuto pokušení ubránit, tak teprve mohou spotřebitelé cítit přínos této technologie. Souhlasíte se mnou v tom, že přístup Task z FinTech by eh, měl být zaměřen na větší otevřenost vůči novým technologiím? Můžete přispat stejně k DLT, eh, tedy eh, k těmto digitálním účetním knihám, abychom my politici neudělali víc škody než užitku? Herzlichen Dank. Děkuji. Paní kandidátka. Já nové technologie nevnímám jako hrozbu, ale samozřejmě je potřeba neustále se vracet k tomu, co jsem řekla úvodem. My musíme eh, tady debát na naše hodnoty, principy, eh, bezpečnost, eh, ochranu našich hodnot. To jsou principy, které, bez kterých se neobejdeme, nesmíme opomenout. Musíme si zachovat nadšení a optimismus, abychom mohli mít prospěch z nových technologií, ale zároveň musíme vycházet z analýzy, která by nám umožnila nevyloučit někoho z této transformace, jednat tak, aby nikdo nebyl vyloučen. To je to, co jsem říkala již v samotném počátku eh, dnešního setkání. Děkuji. Další otázka paní Dita Charanzová. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Paní nominovaná komisařko, v první řadě vám chci pogratulovat k vašemu jmenování. Jasně jste to vyjádřila, jak je digitálně jednotný trh důležitý pro evropskou ekonomiku, růst a pro pracovní místa v Evropě. Také jste řekla, že data by měla téci Evropou volně a je to důležité, protože středobodem digitálního trhu jsou právě data. To je taková krev, díky které ten trh funguje. Takže asi souhlasíte s tím, že ten volný tok dat by se měl zakládat na svobodách v Unii, ale souhlasíte s tím, že budete podpořit ten zákaz na lokalizaci dat a souhlasíte s předsedou Ansipem, že toto by se mělo řešit legislativním návrhem v tomto roce? Merci beaucoup. Hm. Děkuji, paní Gabriel. Má slovo? Děkuji, paní Charanzová. Ano, měli jsme již příležitost o tom hovořit a dnes s plnou znalostí věci bych to chtěla potvrdit. Jsme proti lokalizaci dat, protože dnes eh, máme obrovský potenciál eh, spojený se svobodou pohybu. Svoboda pochybu dat by měla být takovou pátou svobodou. A abychom využili ten potenciál, tak si musíme uvědomit, jaké jsou tady hlavní překážky dnes musíme si uvědomit, že to existuje, ale od eh, podzimu se chceme zabývat touto věcí, chceme se angažovat, ano. Eh, v principu eh, zakazujeme, nebo jsme proti lokalizaci dát. A pak jsou tady ještě dva další mm, aspekty. Jednak právo přenositelnosti a dostupnosti, pokud jde zejména o regulační opatření v souvislosti třeba s fiskálními kontrolami. Protože dnes, když se zabýváme lokalizací dat pro občany eh, nebo i pro podniky, tak se eh, ukazuje, eh, že lokalizace dat není v rozporu s bezpečností. Lokalizace představuje bariéry nebo vnucuje bariéry i tam, kde fyzické bariéry už neexistují, takže nás čeká velký kus práce. Když hovořím o lokalizaci dat, tak mám před sebou vždy eh, ten obrázek toho ledovce. Um, sice špička je nad vodou, ale pod vodou eh, je mnohem větší část. My jsme tady identifikovali 50 eh, praktik na komisi, kde jsou restrikce členských států. Pak máme uprostřed určitou část, kde podniky, protože se bojí, že by mohly podstoupit nějaké riziko, eh, si myslí, že musí lokalizovat. A pak tam máme obrovskou neviditelnou část, která právě ovlivňuje důvěru. Děkuji. Doplňující otázka? Thank you very much. Děkuji za vaši pouzbuzující odpověď. Nicméně já si říkám, mohla byste konkrétněji říct, co ještě bychom měli schválit na evropské úrovni, jaká opatření jsou potřeby, aby se zajistilo, že data umožní ekonomický růst. Děkuji, paní Gabriel. Jak jsem již řekla v samém počátku, e, ekonomická e, čísla na, tady jsou. Do roku 2020 očekáváme více než 640 miliard. Růst tady bude a teď je ještě důležité eh, zrychlit. Musíme se eh, zabývat principem lokalizace dat, který vlastně už nemá právo na existenci. Ano, no, ono už to nebude, ono to nebude jednoduché. Musíme odvést velký kus práce společně s podniky, musíme eh, také pracovat s členskými státy, ale já vás eh, ujišťuji, studie dopadů v tuto chvíli již probíhá, už máme eh, první analýzy. Nemohu vám toho v tuto chvíli říci více, ale jsou pro mě tady dvě důležité věci. Poprvé ve srovnání s rokem před dobou, před rokem a půl se nyní účastní všechny členské státy a Ehm, eh, odpovídaly malé střední podniky a my teď ještě hodnotíme ten dopad, abychom potom mohli přejít s konkrétními návrhy. Děkuji. Martina Michels. Já, herzlichen Dank, Frau. Děkuji, paní předsedkyně, eh, vážená paní eh, Gabriel komise základní principy digitální společnosti vnímá jako eh, tedy eh, síťovou neutralitu, ochranu údajů, spíše se strategického pohledu digitálního jednotního trhu. Já si myslím, že to není zcela holistický přístup, protože to vede k tomu, že důležité oblasti jako přístup ke vzdělávání, propojení eh, vědy a tak dále, že to vše padá stranou. V odpovědi na sedmý bod hovoříte o tom, že eh, je to pro vás důležité, ale pokud je o kulturní instituce, jako jsou archivy, knihovny, muzea a sbírky, o tom mlčíte. Podle návrhu komise právě tyto instituce eh, mohou pouze digitálně Eh, ukládat daty, ale jenom, data, ale jenom pouze pro účely archivace nebo ukládání. Myslíte si, že v moderním eh, světě a s, eh, s digitálními možnosti, které máme, myslíte si, že to je dostačující? Děkuji. Paní um, nominovaná komisařka. Děkuji. Ano, to se dotýká ten nesmírně důležitého tématu. Situace se velmi změnila. Situace platform médií a našich eh, kulturních služeb, našich autorů. A otázka je, jak dnes nalézt rovnováhu tak, aby eh, zúčastněné strany se mohly podílet na digitální transformaci. Eh, vznášíte tady otázku, na které bych chtěla intenzivně spolupracovat s Evropským parlamentem a e, s institucemi, e, s účastněnými stranami. V tuto chvíli velmi potřebuji e, naslouchat všem těmto stranám a pokud se potvrdí mm, nebo zkrátka, potřebuji, aby všechny, kterých se to dotýká, se vyjádřili. Tady je důležité odhalit aspekty, eh, kterým jsme možná nevěnovali dostatečnou pozornost. Eh, já se toho všeho chci účastnit. Je to jedna z oblastí, eh, které mě motivují k velké práci, k mimořádné práci, tak abychom opravdu odhalili, co vše je potřeba ještě udělat. Ale dnes je to tak, že ten princip je daný musíme pomáhat autorům eh, tak, aby mohli inovovat a tvořit. A tam, kde je to potřeba, kde je to oprávněné, tak musíme eh, knihovnám, institucím eh, umožňovat, aby pracovali s tím kulturním dědictvím, ale musíme na tom ještě pracovat. Já chci opravdu Eh, tedy být velmi upřímná. Chci ještě vyslechnout další stanoviska, abych opravdu se pustila do práce. V minulých týdnech to bylo velmi užitečné a budu na tom pracovat i nadále. Děkuji. Doplňující otázka, paní Michals. Eh, na tu spolupráci se nesmírně těším. Vy jste několikrát zmínila posílení role veřejnosti. Uh, a v kulturní oblasti je situace nesmírně komplikovaná v souvislosti s Euronews, převzetí BBC, privatizace a jde také o pracovní eh, zaměstnanecké vztahy a i to Vstoupíte do tohoto konfliktu nějakým způsobem? Děkuji, paní Gabriel. Děkuji, paní Michels je velice důležité tyto věci řešit. Je to také citlivé. Euronews, mají určitý úkol ve, mm, v evropském obecném zájmu. E, to je e, kanál, který může nabízet kvalitní informace, tak aby 38 e, Evropanů, kteří se cítí dobře informální, aby jejich řady rostly. A Eh, teď je tady eh, dohoda eh, z února 2010 a je důležité, aby to, bylo, aby to pokračovalo i nadále. A jsou tady samozřejmě podmínky, které Euronews musí dodržovat a mm, komise do toho může vstoupit, což pro mě znamená, že my musíme dbát na respektování multilingvismu, a je potřeba, aby novináři pracovali, aby nedocházelo k jejich propouštění. A také musíme dbát na to, aby úkol eh, chránit ten obecný zájem. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Eh, zkrátka potvrzuji, říká paní eh, nominovaná komisařka, že my se chceme setkat s ředitelstvím tohoto kanálu, abychom o tom podrobně hovořili v rámci komise společně s vámi musím i nadále eh, naplňovat eh, tento úkol ve všeobecném zájmu. Děkuji. Já vím, že není snadné odpovědět na otázky během jedné minuty, ale bohužel musím být velmi přísná a zasahovat. Eh, Julia Reda. Thank you. Děkuji. Vážená nominovaná komisařko, chápu, že jste opatrná, že už mandát pokročil, takže neočekáváme, že ukončíte všechno, co komisařka dělala, ale cháme váš postoj k hodnotám i reakci na ty složité otázky, jako třeba požadavky občanů, které mohou být v určitém konfliktu. Ano, byl tu dotaz na to šifrování a na ten právní přístup. Helga Triple se ptala, zda si myslíte, že článek 13 návrhu o copyrightu je dostačující, anebo si to vyžaduje obecný monitoring. Samozřejmě měli bychom mít odůvodněný monitoring všeho, co je online. Parlament vždycky obhajoval směrnici o e-commerce, jako právo občanů na inovace, ale jak to budete prosazovat? Budete to prosazovat i přes členské státy a jak to bude tedy s tím oznamováním, aby se zajistilo, že tedy bude směrnice implementována jednotně? Děkuji a prosím o odpověď. Merci beaucoup. Hm, děkuji za hm, tuto otázku. Uvědomuji si, a doufám, že budou eh, ještě body, eh, kde eh, naše pozice nebudou z hora dolů, top-down, ale obráceně od spoda nahoru. Zatím ještě nám zbývají dva roky práce a já si stanovisko vytvářím díky komunikaci s vámi, díky expertům a já když navrhnu dialog a Hmm, kompromis, tak nemůžu udělat nic jiného, musím zkrátka kráčet tímto směrem. A pokud jde o směrnici o elektronickém obchodu, uvědomuji si, nakolik je tato směrnice důležitá pro jednotný digitální trh. To je v podstatě takový právní rámec pro tuto oblast, protože umožňuje eh, svobodu pohybu eh, na tomto trhu. A Dnešní otázka je, zda budeme revidovat směrnici nebo ne, tak na to už odpověď sněla, protože již proběhla tři hodnocení 2010, 12 a 15 a komise rozhodla, že směrnice je zatím ještě eh, přiměřená i těm stávajícím změnám. Parlament a rada mm, tu směrnici podpořili a dnes čelíme Eh, vývoji okolností, novým realitám a samozřejmě chceme, aby vše bylo aktuální a eh, máme tady tu omezenou zodpovědnost, pokud jde o platformy a odstraňování eh, nelegálního obsahu. To je hmm, jedno z témat, které jsou nesmírně důležitá. Je důležité, abychom na evropské úrovni mohli pokračovat dále tímto směrem. Já si plně uvědomuji, co členské státy mohou činit, plně si uvědomuji, jaké jsou naše hodnoty, ne, pokud jde o ten dohled, ta směrnice je e, jednoznačná, ale jinak musíme opravdu, e, nebo jsou tady důležité jaké členské státy a tak dále. Pokud je o tedy e, naše pravomoce, musím dodržet naše pravomoce a budeme jednat v případě, že pravidla nebudou dodržena. E, děkuji. Váš, konec je, váš čas je u konce. Ano, ale chtěla bych vědět, zda to bude legislativu o oznamování. A chtěla bych také ještě se zeptat na druhé téma, protože zde zastupují dva výbory o kyberbezpečnosti. Vy jste v písemné odpovědi zmínila to označení IoT, ale budete mít konkrétní návrh, jak vylepšit internetovou bezpečnost, které budou zacházet za tuto míru, konkrétně podporu zodpovědnosti výrobců, kteří neřeší ty záležitosti z bezpečnosti na jejich internetových zařízeních? Vielen Dank. Děkuji mnohokrát za tuto složitou otázku. Eh, musíme samozřejmě eh, revidovat evropskou strategii na toto téma. Samozřejmě já bych se mohla vrátit ještě eh, k mandátu ENISA, k otázce certifikace a označování. Ale samozřejmě Ehm, pokud jde o odpovědnost za ehm, produkty Eh, například včetně propojených automobilů, musí být nesené. Samozřejmě to je téma, o němž se diskutuje. Když takové propojené auto pře- jede hranice, kdo ponese odpovědnost, když to dojde v důsledku chyby? Je to ten, který řídí ten systém, nebo ta data a způsob, jakým se data přenášejí? Zcela jistě je nutné o tom i nadále diskutovat. Ne, já říkám, že v rámci navrhované revize právních předpisů předpokládáme, že certifikace a označování, eh, eh, včetně revize mandátu tu organizace ENISA, bude nutné eh, podpořit národní regulační orgány, aby v případě například nehody nebo v případě jiného problému nesly odpovědnost eh, s tím, že tedy eh, do toho budou zapojeny všechny zainteresované subjekty, eh, protože je důležité, aby byly, byla přijata odpovídající opatření. Děkuji. A Marko Culo dostává slovo ještě jednou. Je komisária. Děkuji. My máme trialog, co se týče strategie pro společný trh, aby se zabránilo blokádě, ale je tu určitá, určitá nebezpečí, co se týče geoblokace. Někdy na národní úrovni dojde třeba k případům, kdy je nějaká událost, nějaká sportovní akce a ty záznamy jsou šířeny. Uh, Nicméně tady tedy eh, nikdo neříká, že ty klauzule by se měly eh, jaksi plnit. Takže co hodlá komise udělat s těmito doložkami o geoblockingu? Ehm, přejete si tedy zvážit tuto otázku? Je to totiž důležité i pro tu obchodní oblast. Komise bude mít nějaké rozhodnutí ohledně těch doložek o geoblockingu. Děkuji. Prosím o odpověď. Děkuji, pane Zulo. Já si dovolím otázku rozdělit na dvě části. Tedy, abychom mohli hovořit jednak o geoblockingu, ale zároveň bych chtěla nejdříve připomenout, jaký je cíl tohoto nařízení. Tedy zajistit ochranu spotřebitelů, ale i obchodníků, a to v tomto konkrétním případě, protože tento případ se týká prodeje výrobků, nejenom pasivního prodeje. A pro, podle nás je důležité se jasně vyjadřovat i nadále. Komise jasně sdělila, tam, kde existuje eh, riziko eh, podvodu, kdy, tak cokoliv se podepíše mezi distributorem a zákazníkem, se považuje za neplatné. Ale jak přistupovat k audiovizuálnímu sektoru, protože tam je důležité rozlišovat pokud hovoříme právě o tomto, tak si musíme uvědomit, že pokud jde e, k problému ve specifickém případě, tak e, DG pro hospodářskou soutěž neuplatňuje obecná pravidla, ale eh, zkoumá a šetří individuálně každý takový případ. A v této chvíli je tedy nutné rozlišovat takzvaný pasivní prodej, ehm, co se týče audiovizuálních služeb od principu zachování teritoriality, eh, smluvní svobody, které eh, dnes umožní omezit obsah eh, a jeho dostupnost v určitém území. A víme, že také můžeme uvažovat o tom, samozřejmě s kolegy a samozřejmě s paní Vestagerou také tuto problematiku řešíme. Děkuji. Děkuji. Doplňující otázka? ripongo una domanda in modo un po' più... Ano. v budoucnu, jak to bude? Budeme mít nějaký legislativní návrh ze strany komise pro malé a střední podniky v rámci těch audiovizuálních služeb? Frau Gabriel, für die Antwort, bitte. Prosím o odpověď, paní Gabriel. Já budu co nejupřímnější. Eh, podle mých informací, a vycházím také z rozhovorů, které jsem vedla s experty v tomto oboru, se technickými odborníky se nepřed, toto nepředpokládá v nejbližší budoucnosti. Vielen herzlichen Dank. Děkuji. Eh, Janoš Korvin-Nike. Mm, nie wiem, czy pani zdaje sobie sprawę. Děkuji. Nevím, jestli víte o tom, že Evropa zaostává ve srovnání s Čínou a se spojenými státy v tom, že v Americe se nikdo nestaral o rovnocený přístup, ale lidé jednoduše kupovali od jedné společnosti a takže i více Američanů má přístup k technologiím než v Evropě a s překvapením slyší, že autoři eh, musí obdržet řádnou náhradu. Ale kdo se o to postará? Vy tu eh, zmiňujete války, z nenávisti, ale kdo tady určí, co je projev nenávisti? Projev nenávisti, když někdo řekne, e, že židé ovládají bankovní svět, anebo je projev nenávisti to, že je třeba zdanit velké firmy, anebo že Rusko chce ovládnout půlku Evropy. Děkuji, slovo má paní Gabriel. Hm, děkuji, pane Korvin Mike, za vaše otázky. Podle mého názoru v naší demokratické společnosti, která vychází z hodnot, není prostor pro nenávistné projevy a já um, jsem velmi ráda no, za pozici Evropského parlamentu, protože tady jsme rozšířili definici tak, aby tam jasně byly pokryty všechny odkazy na etnický, ehm, na režim sexualitu, na vše, co se může eh, dotknout urážlivým způsobem eh, určité osoby. A Um, Tady jde o to, že tyto nenávistné provozy mohou útočit, provody, projevy mohou eh, útočit na základy naší společnosti. Samozřejmě máme tady svobodu projevu, ale pokud jde o nenávistné projevy, budu velmi jednoznačná. Je to téma, eh, které si vyžaduje silné reakce od nás, ode všech, abychom hájili náš model společnosti, naše hodnoty a naše principy. Myslím si, že to by mělo stačit, protože respekt z mé strany, protože eh, respektování druhé osoby, pokud eh, tedy chcete něco vyjádřit, tak eh, samozřejmě nelze to vyjadřovat nenávistným projevem. Víme, uvědomujeme si, jaké jsou důsledky pro děti a na ty lidi, kteří dnes chtějí eh, vynakládat co energii hm, v jiných oblastech. Nebo chtěla bych apelovat na zodpovědnost nás, nás všech, protože je to téma, kde skutečně eh, to musíme brát velmi vážně. Děkuji. Doplňující otázka? No, se ty nedostávám. Žádný. Děkuji. Bohužel nedostal jsem žádnou konkrétní odpověď. A za komunismu jsem byl několikrát různá léta ve vězení a ještě tam byly nějaké falešné informace o tom, že jsem měl být republikou odsouzen. Dostal jsem také pokutu 9000 zlotých za šíření informací a dále jsem se také dozvěděl, že porušuji zákonné hodnoty Evropské unie. Takže já se chci zeptat, jaké jsou falešné informace a které jsou pravdivé. Kdo o tom bude rozhodovat? Můžeme dopustit, aby kolovaly všechny informace na internetu, aby každý si říkal, co chce a ponese tedy za to odpovědnost. Frau Gabriel, bitte. Slovo má paní Gabriel. Jsem hrdá na to, že hájím eh, princip rovnosti mužů a žen a jak jsem již uvedla, Dnes nejde o to, abychom řekli, kdo je eh, zodpovědný. Ne. Ehm, já jsem připomněla určité principy, principy autoregulace, je to naše společná zodpovědnost nás všech. Musíme hájit naše hodnoty a já ty hodnoty budu hájit až do posledního dechu. Vielen herzlichen Dank. Děkuji. Andreas Schwab. Děkuji, paní předsedkyně. A paní nominovaná komisařko, já nebudu eh, klást otázky, které vám zaslouží, eh, vyslouží potlesk. Myslím si, že zatím jste eh, vykázala velmi dobré výsledky a myslím si, že i dva roky jsou dostatek času na to, abyste jako nominovaná komisařka mnohé věci rozjela. Pokud jde o hodnocení ve, v polovině období, tak to vyvolalo celou řadu otázek, kde jste ve eh, vašem portfoliu a eh, pan Ginter Oettinger, ten tehdy tam měl eh, šest návrhů a my teď od vás, také, od vás také mnohé očekáváme. Pokud jde o revizi, tak by mě zajímalo, co vy jako komisařka učiníte proto, aby předeslaná platform to business a platform to consumer, aby, aby tyto konstelace byly legislativně ošetřeny, pokud jde o nekalé postupy a můžete potvrdit, eh, že eh, eh, budete pracovat na tom, co vyplynulo z hodnocení v polovině období v souvislosti s platformou a i také v souvislosti s šetřením v oblasti elektronického sektoru. Prosím o odpověď. Děkuji, pane Švábe. Ano, je to součástí Eh, mé eh, zkušenosti eh, partnerství veřejného soukromého sektoru a samozřejmě je to součástí i té mm, mé další profesní dráhy a těch oblastí, na kterých jsem pracovala. Teď je o to, nebo ta otázka, kterou jste položil a na kterou jsem již odpovídala, chtěla bych se k tomu vrátit, abych to upřesnila. Komise navrhne řešení nelegálních postupů, pokud jde o platformy a podniky. A musíme dbát také na hájení e, zájmu spotřebitelů. To je aspekt, kterému se nemůžeme vyhnout. A e, chtěla bych uvést velmi konkrétní příklad. Když si vyberete nějaký hotel, tak vás samozřejmě zajímá, jestli ta nabídka odpovídá našim kritériím. A nebo vám zasílají tu nabídku, protože je nejlépe sponzorovaná. Tady jde o transparentnost a e, tak bych k tomu přistupovala. Spotřebitel, uživatel, podnik, tady jde o transparentnost, protože transparentnost ta nám navrátí důvěru, ta e, nám umožní e, mít znalost podmínek a umožní vytvořit prostředí pro Eh, tvorbu. A pokud jde o poslední část té otázky, tak eh, pokud je o to šetření, eh, tak tam nevím, jestli jsem to dobře všechno pochopila, ale budeme tady spolupracovat. Myslím si, že to bude to nejlepší. Budeme usilovat o to, aby platformy byly tvůrci i diverzity a proto se budeme snažit eh, vždy vymezit, vymezit eh, ty aktivity, o které jde a potom přinést nějaké řešení pro spotřebitele. Děkuji. Pan Šváb má doplňující dotaz. Ano, eh, já tu odpověď, pokud jde o mm, ty platformy, a mě by zajímalo, jak je to s algoritmy. Nejsem si jist, jak to máme vnímat, jak tomu přistupovat, ale můj dotaz se zní, jak vy to vnímáte v souvislosti s kontrolou algoritmů. Paní Gabriel, děkuji opět eh, i za tuto otázku. Já to eh, k tomu budu přistupovat ne z úhlu kontroly, ale eh, z toho úhlu spíše, jak pochopit, pochopit, jak fungují algoritmy. Děkuji Evropskému parlamentu za to, že nám pomáhá tyto věci uskutečnit. Máme tady pilotní eh, projekt pro 16 dalších měsíců. Máme financování díky Evropskému parlamentu, abychom lépe pochopili, jak tyto algoritmy fungují. Algoritmy nesmějí být neviditelnou rukou eh, s těmi zejména negativními efekty, které by to mohlo mít, jak víme. Tady jde opět o rovnost, transparentnost a prostředky, které nám umožní, že e, přidaná hodnota kreativní Evropy zítřka e, vyplyne z propojení našich e, sil. Děkuji. Birgit Sipel. Děkuji. Paní Gabriel, úspěšný digitální jednotný trh také musí zajistit a podporovat základní práva lidí, kterým má sloužit zejména svobodu projevu, ochranu informací, soukromí a osobních dat, důvěryhodnost eh, a důvěrnost komunikace. Jak zajistíte, že tato práva budou zajištěna prostřednictvím vašich iniciativ a souhlasíte, že je důležité ochránit tato práva od podniků podnikatelských tlaků, když budete šířit iniciativy ve prospěch digitálního trhu. Jaké jsou vaše konkrétní plány a závazky, abyste zajistila, že i privacy nařízení bude mít rovnou a stejnou úroveň ochrany jako nezbytná míra ochrany údajů po Evropské unii, tedy i bojovat proti lobbyingu, které by mohlo podmínit to, co bylo dosaženo v ochraně údajů, aby se eh, neuplatňovaly takové škodlivé praxe, aby to vše bylo ve prospěch našich občanů. Frau Gabriel. Děkuji, paní Gabriel, prosím, máte slovo. Děkuji, paní Sipel, za tuto otázku. Jak už jsem řekla na úvod, pro mě je to otázka soudržnosti, koherentnosti Eh, protože eh, nařízení GDPR, které má vstoupit v platnost 25. května 2018, my jsme tedy stanovili přísná kritéria. A z druhého úhlu pohledu, cestou koherence, jsme navrhli také nařízení e-privacy, které se týká eh, komunikace a zjednodušení komunikace. Jedno téma je pro mě zásadní a to je souhlas. Jistě jste si všimli, že jak v e-privacy, takže GDPR e, se definuje souhlas e, a ten je velice důležitý a také e, musíme být koherentní v přístupu ke všem definicím. Některé byly redundantní a byly z nařízení privacy staženy. A také musíme mít na paměti orgány, které budou mít za úkol dohled na dodržování těchto předpisů. A E, pokud se nám totiž nepodaří dosáhnout tuto koherentnost, o které hovořím, co se stane? V oblasti GDBR to budou národní orgány, e, které mají za úkol ochranu údajů, aby zajistili, že budou práva respektována. Pokud tedy nebude i privacy schválena, přijata, tak zcela jistě to bude jiná organizace, jiný orgán, který bude muset dělat trošku víc, a samozřejmě nebude možné eh, zavést do praxe takový mechanismus, který je v GDPR. Eh, a pokud eh, tedy to tak bude, je to určitá je to důležité, já sleduji všechny tyto aspekty a zavázala jsem se ke spolupráci s parlamentem, abychom společně identifikovali, eh, co musíme ještě udělat. A já tady slyším dvě různé pozice. Jednak, že je to příliš ambiciozní, že to nemůže souběžně vstoupit v platnost ale nezapomínejme na to, že tady hovoříme o bezpečnosti občanů. A právě ehm, o tuto bezpečnost eh, naši občané žádají. Vielen Dank. Frau Sippel, eine Nachfrage. Děkuji, paní Sipel. Doplňující otázka. Děkuji vám. Vy jste se zaměřovala hodně na e-privacy, ale doufám, že jsem vás správně pochopila v tom smyslu, že obecně budete dělat maximum pro ochranu soukromí ve všech oblastech digitálního jednotného trhu. Vzhledem k tomu, že vaše portfolio je velmi rozsáhlé, chci doplnit ještě jednu otázku a otázku, která se týká Jury. Víte, že zaznívá eh, řada kritik v nařízení kapsa, co se týče eh, zásady země původu, eh, Věříte v tento navrhovaný princip a jakým způsobem se chcete postavit kritickým hlasům eh, vůči tomuto principu? A nebo jak vidíte osud tohoto nařízení v souvislosti s případem Kai Competition a e, domníváte se, že zeměpisné blokování bude e, nakonec v tomto případě e, neuplatnitelné? To je opravdu těžká otázka, zvláště co se týče kapsat principu země původu, ale tady musíme upřesnit, že my navrhujeme uplatnění práva, pokud se to týká velmi specifických služeb, tedy televize online a tak, takzvané služby replay. E, e, to jsou výrazy, které mě francouzsky spontánně úplně hned nenapadnou. E, a tady musíme uplatňovat princip země původu, protože chceme se posunout dopředu v přeshraničním pohybu, ale současně si uvědomuji, že s tím souvisejí obavy. Ty tady zaznívají. Eh, to tady zmiňoval zpravodaj, kde nebylo možné eh, získat termín jednání a podobně, je důležité eh, postupovat. Musíme také Eh, stanovit hranice zeměpisného blokování. Princip země původu eh, není omezen smluvní svobodou a ta neumožňuje omezovat poskytování služeb na e, různém území. Princip zeměpisného e, blokování není jenom pasivní prodej. E, musíme si uvědomit konkrétní případy, které chceme regulovat. Protože to jsou základní zásady, které je nutné zachovat. Děkuji. Eh, pan Čampaský má další otázku. Sedatel, uvažujeme, uvažujeme gospožu Gabriel. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Gabriel, v první řadě bych a vám chtěl poblahopřát k vaší kandidatuře. Líbí se mi váš úvod, vaše prezentace. Je to součást naší kulturní různorodosti. Já jsem koordinátorem za moji politickou skupinu ve výborem pro kulturu a jakožto koordinátor i ve výboru pro jury chci položit následující otázku. Musíme digitalizovat zdravotnický systém, veřejný systém v Evropě a jakým způsobem Evropská komise urychlí tento proces digitalizace těchto systémů v Evropě? Sie haben das Wort zur Beantwortung. No, prosím, máte slovo. Um. Děkuji, pane Džambacky. Ano, to je velice důležitý aspekt eh, jednotného digitálního trhu. Tento trh by měl přinést občanům přínosy a to je právě součástí příštích priorit pro nadcházející měsíce, možná na podzim. Takže když hovoříme o zdravotní péči, je to téma velice citlivé našim občanům. A když hovoříme o svobodném přesunu dat, tady bychom měli být dostatečně odvážní a učinit krok vpřed a umožnit eh, přístup eh, k zdraví i elektronicky, tedy například elektronické recepty. Tento systém umožní pacientům, samozřejmě v souvislosti na zemi, na nemocnici, se vyhnout nějakému zdvojení nebo jít eh, na kliniku na dvakrát. To je takový hlavní záměr a proto jsem ráda, že toto eh, je také je jednou z priorit estonského předsednictví a bude to také prioritou bulharského. A navíc, Máme tedy eh, cíl mít elektronickou zdravotní péči v Bulharsku i healthcare. A to je v souladu s cíly Evropské unie. Ano, potřebujeme tedy konkrétní kroky, aby, abychom dosáhli těchto záměrů, tedy mít eh, mít tedy jasnou cestu ku předu, že to tedy budete mít jeden dokument, který jednou odešlete a pak ten dokument bude přes tu administrativu cirkulovat. Nemusíte nic rozesílat dvakrát. To znamená, že to ušetří občanům čas, když bude administrativa propojena, tak se nebude plýtvat časem. To je podle článku 12 a tento článek umožní občanům menší administrativní zátěž, zpráva pak může být efektivní, bude šetřit čas, bude vše správné a myslím, že to je opravdu příležitost, jak vylepšit život občanů. Pan Zambacký, prosím, další otázku. Děkuji za odpověď, za tak komplexní odpověď co Evropská komise chce udělat pro snížení administrativní zátěže uložené na podniky a občany v přeshraničním styku. Děkuji tady eh, i za tuto otázku. Ta mi umožňuje eh, navázat na tu předchozí odpověď. Když hovoříme o přeshraničních službách, Máme na mysli tedy Evropu, kterou bychom si přáli, Evropu eh, konektivity, Evropu propojenější mezi občany, službami, podniky a proto se komise zaměřila na několik aspektů. V první řadě opravdová implementace tohoto principu. Zašlete tento dokument jednou a provždy a to usnadní všechny ty postupy občanům, eh, společnostem, no a administrativa pak bude fungovat jiným způsobem. Před několika dny jsme otevřeli portál, kde různé společnosti na evropské úrovni mají přístup k rejstříkům a to si myslím, že může být základem nebo takovou další následnou fázi pro převod dokumentů z jedné země do druhé, aniž by to bylo zátěží pro podniky a pro podnikatele. A tady je důležité to, aby to bylo bezpečné a zabezpečené, protože i když hovoříme o správě, o zdravotnictví, tak máme na mysli hodnoty v Evropě a ty musí být ochráněny. Děkuji, Angelika Mlinár. Položí další otázku. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, nejprve bych vám chtěla poblahopřát k vaší nominaci, paní eh, nominovaná komisařko. A můj dotaz. Komise předložila různé digitální návrhy v průběhu eh, tohoto období a mnohé se překrývaly a e, my jsme to řešili v různých výborech a ten dopad je, nebo ten výsledek je velmi často protichůdný. E, jak byste e, řešila v souvislosti s platformami právě tu rozporuplnou legislativu? Jak se jí vyhnout? Děkuji, máte slovo. Já se nebudu vyjadřovat k interní eh, organizaci práce v Evropském parlamentu, ale pokud jde o komisi, tak jde samozřejmě o to, jak eh, lépe věci skoordinovat, tak abychom měli lepší výsledky. Uh, a to my teď řešíme s, s předsedou komise Junckerem a s celou komisí. Máme tady e, projektové týmy. Snažíme se, aby komisaři e, s různými portfolii se mobilizovali ohledně jednoho tématu. A právě pokud jde o komunikaci e, na, o platformách, tak tam jsme mobilizovali polovinu týmu komise. Hmm. Tady je důležité fórum pro, internetové fórum pro boj proti terorismu, potom eh, nenávistné projevy, Potom boj proti padělkům. Máme tady Alianci pro ochranu eh, nezletilých na síti. Všechna tato fora mají různé postupy a my víme, jak je důležité ty věci um, ohlam, o, oznamovat nebo vyměňovat si informace, protože tady není harmonizace, eh, jsou tady různé formáty. A mně chybí strukturovanější dialog, díky kterému by bylo možné identifikovat uh, nějaké hlavní linie. Nemůžeme tady utvářet eh, legislativu. Eh, my samozřejmě chceme eh, dodržovat rozmanitost a tak dále, ale neměli bychom restrukturalizovat celý tento dialog, kde je společný cíl boj proti terorismu, ochrana nezletilých a tak dále a vytvořit si určité Eh, hlavní pokyny eh, pro tyto platformy, které se účastní toho fóra a kde by nám to eh, dobrovolnými opatřeními a opatřeními samoregulace pomohlo se lépe zorganizovat. A, mm, tady vám, tady vám děkuji, paní Mlinár, ještě doplňující otázka. Děkuji, vy jste zmiňovala Eh, dialog a já bych se vás chtěla v té souvislosti zeptat, jak chcete přistupovat ke konzultacím zainteresovaných stran, pokud jde o splávnou vyváženost stanovisek zainteresovaných stran a potom jejich eh, zohlednění mm, při vytváření návrhů? Děkuji, paní Gabriel. Děkuji. Tady to mohu eh, propojit s tím, co jsem říkala u těch předchozích otázek. Já tady budu vycházet z mé zkušenosti e, poslankyně. Chci, aby vše bylo transparentní, abych se setkala se všemi současnými stranami. Tady nejsou velcí nebo malí, významní nebo bezvýznamní. A tím se dostaneme do takové situace, kde poté, co vyslechnu různé strany, budu schopna přijmout rozhodnutí, které nás přivede dále společným směrem, který jsme společně identifikovali. E, myslím si, že nejjednodušší je zkrátka transparentnost. Musíme se setkat se všemi zúčastněnými stranami, nesmíme tady nikoho vydělovat a musíme si zachovat neutralitu a objektivitu, tak aby bylo možné eh, eh, rozhodnout se v rámci pravomocí, které mi jsou určeny. Děkuji. Axel Foss pokládá další otázku. Děkuji. Děkuji, vážená paní nominovaná komisařko. Co komise dělá, aby posílila pozici kreativního odvětví v EU, zejména co se týče vyřešení stávajících nerovnovách v distribuci hodnot? A v tomto kontextu druhá otázka, jak komise hodla vyřešit nárůst falešných zpráv, včetně zajištění udržitelnosti investic do kvalitního žurnalismu. Vielen herzlichen Dank, Frau Kommissarsanwärterin. Děkuji. Prosím o odpověď. Eh, děkuji, pane Fos. Budu se věnovat eh, otázkám kvalitního žurnalismu eh, a eh, fake news. Zatím jsme neměli tolik prostor se o tom pobavit a je to pro mě nesmírně důležité. Kvalitní e, novinářství je velmi důležité, protože e, dobrá média jsou základem naší demokracie, umožňují průběh demokratické debaty za optimálních podmínek, tak aby občané s plnou znalostí věcí e, si mohli utvářet své mínění. A já děkuji Evropskému parlamentu za pilotní pilot pil, pro, pilotní projekt Media Initiative for eh, All. A tady je velice důležité zdůrazňovat toto mediální eh, vzdělávání. V každém věku tady není nikdo příliš mladý nebo mm, mm, dospělý, zkrátka pro všechny je to důležité. A Tady je potřeba, aby platformy sami podporovaly nástroje, které umožňují eh, poskytovat kvalitní informace tak, abychom mohli hájit demokratické hodnoty. Leží mi to velmi na srdci a chtěla bych to velmi vyzdvihnout. Souvisí to také s tou problematikou eh, dezinformace. Tento fenomén není nový. Existoval již v minulosti, ale Eh, změnilo se eh, to, jakou rychlostí se takové informace šíří a to, do jaké míry to může ovlivnit naši politickou diskuzi v demokratické společnosti, eh, jak to může napadnout naše hodnoty. A tady musíme skoordinovat různé legislativní texty, směrnici o elektronickém obchodu, směrnici o audiovizuálních službách a nebo směrnici o boji proti pedopornografickému obsahu a nebo směrnici o boji proti terorismu. Všechna tato fóra, která jsem uvedla, internetová eh, fóra Aliance pro ochranu nezletilých, kodex proti nelegálnímu obsahu. Tady je potřeba zajistit větší konsistenci, abychom mohli vypracovat eh, dobré postupy. Eh, já si myslím, že tímto způsobem se nám podaří lépe diskutovat o tvorbě a eh, dodržování práva. Herr Voss für eine Nachfrage. Děkuji, pan Fos. Doplňující otázka. Nemáte doplňující otázku? Dobře. Zufrieden. Der nächste Frage. Jste naprosto spokojen. Dále má slovo pan Danti. Děkuji, paní předsedkyně, a gratuluji paní nominované komisařce. Myslím si, že je velice pozitivní, aby se i kandidátka na komisařku eh, přišla do parlamentu a doufám, že na to nezapomenete, až budete vykonávat váš mandát. A budete tedy k nám eh, chodit častěji. My tu nyní nemáme příliš mnoho času, abychom projednali spoustu témat. Chtěl bych ale říci následující. Zmínila jste výzvy digitalizace, výzvy pro pracovní svět. Digitalizace nabízí mnoho příležitostí pro práci, ale jsou tu také rizika. Chtěl bych vědět, vy jste tu řekla mnoho velice pravdivých věcí a, a také jste poskytla kvalitní odpovědi na nejrůznější otázky, ale já bych se chtěl zeptat na konkrétní strategie, jaké konkrétní akce eh, prostřednictvím analýzy dopadu na pracovní svět bude eh, komise provádět a jaké doprovodné opatření budete uplatňovat. A na závěr, přenositelnost, to je velice důležité téma. Bylo by dobré, kdyby se k tomu také komise vyjádřila. Paní Gabriel, máte slovo, prosím. Děkuji vám, Randy, eh, za příležitost eh, vyjádřit se k tématu, které mi velmi blízké, tedy eh, umožnění společenské sociální transformace v oblasti digitalizace. Já už jsem to zdůraznila. Já jednak úzce spolupracuji s Komřeskou Tesnou na toto téma. Sociální pilíř je velmi důležitý. Ten na Eh, vrch už máme na stole 6 měsíců. Dále, za druhé, pro mě velmi důležité je eh, zaměřit se na digitální kompetence, aby nebyly pouze kompetencemi základními v oblasti digitální, ale abychom i nadále pracovali na takových kompetencích, které rozlišují člověka od stroje. Víme, že řada úkolů se bude robotizovat a se již robotizuje a přichází se o pracovní místa, ale žádný stroj nemůže nikdy vytvářet eh, nic a nemůže ani navazovat mezilidské vztahy. A tady je potřeba zaměřovat se na národní kompetence. Eh, potřebujeme zcela jistě eh, konkrétní příklady a iniciativy, na které se zaměřují vůbec v rámci Evropské sociální charty, bude záležet na každém členském státě a na národní koalici, která bude práci koordinovat a přizpůsobovat eh, k té dané zemi. A další téma, které je pro mě důležité, se týká projektu Digital Opportunities, eh, tedy příležitosti pro studenty v digitální příležitosti. A tady na tomto místě bych ráda sama položila otázku, která je citlivá, ale velmi důležitá a která se eh, také dotkne lidí, kteří žijí ve venkovských oblastech. Eh, otázka využití potenciálu žen. Právě to jsou pro mě velice specificky definované otázky. Eh, vůbec páté vydání kodexu, eh, studie o úloze žen v digitální sféře a tak dále. Právě jak mohou tyto občané zlepšovat a využívat svůj potenciál. Děkuji vám. Und Ach, eine Nachschuldigung, eine Nachfrage, das hätte ich jetzt fast vergessen. Děkuji. Ještě doplňující otázka, pan Danty. Děkuji. Ještě jedno eh, důležité téma. Když hovoříme o informatické bezpečnosti, toto by měla být priorita. Už jsme zaznamenali, k čemu došlo v nedávné době v Evropě. Chtěl bych tedy ještě dodatečné objasnění. My jsme věnovali hodně času směrnici NSA a ve světle toho, k čemu došlo v uplynulých dnech, se zdá, že to není dostačující. Co navrhujete? Vielen Dank. Gabriel, Prosím, paní Gabriel, máte slovo. Já jsem rozhodně nijak nechtěla eh, odsunout eh, směrnici to je pro mě pilířem digitalizace, ale co je důležité, je, že musí proběhnout revize strategie. My tedy teď eh, věnujeme pozornost obnovení mandátu organizace ENISA, jak může tato agenturu sehrávat důležitější úlohu z hlediska informovanosti, propagace současně s tím, že se tam předpokládá i práce sekretariátu a podobně. Eh, a eh, pokud mám citovat konkrétně, konkrétní příklad. Není totiž normální, aby všechna národní centra eh, eh, nebyla otevřena 24 eh, hodin denně, 7 dní v týdnu, když dojde k nějakému útoku a nemohla reagovat. Proto si myslím, že musíme být otevření, ale zároveň musíme zajišťovat zcela jistě spolupráci mezi všemi orgány CESIRT a tady se předpokládá i v září další dokument k tomu, eh, aby jednotlivé orgány měly eh, jasné informace, jak postupovat, pokud by k takovému případu došlo. Děkuji. Nyní otázku položí paní Mecola. Děkuji. Já bych eh, byla ráda, kdyby jsme měli delší dobu na odpovědi. Vážená a nominovaná komisařko, pro eh, kolegy ve výboru Libe i pro mě je důležitá osa, otázka návrhu i privacy, takže mohla byste se více dopodrobna vyjádřit i k tomu, jak jste to již zmínila, tedy ta potřeba schválit takovýto nástroj, zejména poté, co jsme měli dlouhé a hloubkové schvalování toho textu o ochraně údajů. A pak, jak dále při, prostřednictvím tohoto nástroje budeme ochraňovat údaje, až budeme tedy pracovat v prostředí volné, volné cirkulace údajů. Frau Gabriel für die Antwort, bitte. Děkuji, prosím, paní Gabriel má slovo. Děkuji, paní Mecolo. Pro mě k nejdůležitějším věcem eh, patří i v oblasti digitální ekonomiky a společnosti je možnost hájit ty zásady, které jsem hájila vždycky během svého působení v Libe, eh, tedy respektování svobod, respektování práva. Proč i privacy? Já už jsem se vyjádřila jasně, je to problematika koherence. A eh, musíme eh, se připravovat jednak na vstup GDPR. Na základě článku 8 charty se to týká Eh, osobních údajů, ale eh, e-privacy se týká důvěrnosti procesu komunikace. V současné době musíme eh, zajistit důvěrnou povahu osob a také jejich bezpečnost. Pro mě hlavním prvkem v tomto je definice souhlasu. To je ta červená linie, která se e, táhne celým nařízením, tak aby kdykoliv uživatel, e, občan mohl dát svůj souhlas nebo stáhnout. Tak e, tady trvám na zajištění těchto pravidel, tedy i v souvislosti s GDPR, aby se Ehm, nevzdalovali práce nad, práci nad e-privacy, protože tato dvě témata souvisí eh, a nechceme plítvat energií na něco, co už ošetřeno je. Mám ale několik dalších prvků, o kterých můžeme diskutovat, například cookies, eh, privacy by default, privacy by design. To jsou zásadní eh, prvky ale vždycky jde o možnost volby a důvěrnou povahu celého procesu. E, tady není zásadní obava, protože se shodneme na důležitosti tohoto nástroje. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Gabriel. Děkuji, paní Gabriel. A tím jsme dospěli k závěru Eh, té části, která se věnovala otázkám a odpovědím. Děkuji eh, také všem poslancům za jejich otázky a samozřejmě děkuji paní Gabriel za její odpovědi. Nyní bych vás chtěla vyzvat, paní Gabriel, abyste eh, závěrem promluvila nedále než pět minut. Máte slovo ještě jednou. Благодаря много, госпожо председател. Děkuji, paní předsedkyně. A vážení kolegové, čas opravdu běží. A v průběhu takovýchto debat, kdy všechny ty otázky i odpovědi se soustředí na jedno tak důležité téma, jakým je, jak můžeme navýšit potenciál digitálního jednotného trhu tak, aby naše ekonomika, náš průmysl, naši spotřebitele v tom hráli hlavní roli. Dnes jsem si uh, eh, připravil, připravil, jsem načrtla ty moje hlavní čtyři priority. Ta první, chtěla bych je sladit s prioritami pana Junckera. Druhou prioritou je ochrana práv občanů a svobod. Třetí, hledat kompromis, naslouchat mým partnerům tak, aby naše společné zájmy byly jasné. Má zkušenost, má pracovní metodika, se bude zakládat na dialogu a spolupráci. Přeji si vám všem naslouchat. Vážení kolegové, dnes jsem velice pozorně naslouchala vám všem a, a jak jsem poznamenala již na úvodu, jsem odhodlána pokračovat v tomto dialogu Samozřejmě, že budu pamatovat na to, že já sama jsem byla členkou Evropského parlamentu a navíc se budu snažit sdílet tu zkušenost, které, kterou jsem získala v této laboratoři myšlenek, aby to bylo ve prospěch naší ekonomiky, našeho průmyslu, našich občanů. Chtěla bych připomenout ty hlavní témata, které jsme tu načrtli na úvodu. Zbývá jenom dva roky právní texty, které se mají schválit, nebo jsou, některé tu máme ke schválení a některé mají být implementovány. Máme tu také několik iniciativ ve prospěch Evropy a to takové přinášejí opravdové benefity pro naše občany. Ráda bych byla bývala více hovořila o právech pro ženy, o kybernetické bezpečnosti, o Eh, nových technologiích, o ty takzvané supercomputing technologie a, uh, to, jak je potřeba, abychom obhajovali tu pozici lídra. Myslím, že už jsme dosáhli velkých úspěchů a že máme potenciál. A ta dnešní debata prokázala, eh, že eh, máme i myšlenky, jak se vypořádat s našimi slabými místy, s výzvami, který musíme čelit a že máme tedy nástroje toto řešit. Vážení kolegové, já jsem eh, přišla na eh, slyšení komisařky, eh, tedy pouze 14 z 59 otázek se týkaly digitálního trhu tehdy, ale te, dnes se věnovaly všechny otázky tomuto tématu a to ukazuje, jak se změnilo naše uvažování oproti dřívějšku. Dnes eh, máme politické prostředky, ale také prostředky rozpočtové a administrativní a zaznamenáváme obrovskou rozmanitost myšlenek, která nám umožní stanovit, jaké jsou naše společné zájmy. A je to právě díky nám všem, že můžeme postupovat ku předu. Je potřeba se mobilizovat, protože je nezbytné tomu věnovat pozornost, kyberbezpečnost, přítomnost platform, eh, adaptace ekonomiky dat. To jsou jasné priority. A také si uvědomují, že tato e, problematika byla dnes bohatě diskutována. Děkuji mnohokrát za to, že jste mi ukázali, jak můžeme e, pokračovat e, ve vizi předsedy Junckera, tedy zrušit vnitřní bariéry v komisi mezi institucemi Unie a přijmout průřezový přístup, holistický přístup. Za to jsem velmi ráda a proto se budu maximálně snažit, aby koordinace dialogu umožňovala nabídnout vždycky vícerozměrnou průřezovou odpověď, kde e, v jádru budou zájmy občanů. A já tedy vnímám eh, na tuto věc jako důležitou. Na závěr osobní poznámka. Chtěla bych poděkovat eh, všem generálním ředitelům jednotlivých ředitelství komise a děkuji také všem, kteří eh, mi pomáhali s přípravou na dnešní slyšení. Také bych ráda oslovila školu v Bulharsku výuku, eh, která se zaměřuje na počítače a kterou podporuji již 6 let. A já si totiž opravdu přeji, aby digitální grafika a digitální technologie našly cestu do naší společnosti. Děkuji dětem a učitelům ze zmíněné školy v Bulharsku. Eh, doufám, že budeme na ně moc být i nadále hrdí jako celá Evropa. Uh, thank you, thank you. Děku, děkuji mnohokrát, paní eh, nominovaná komisařko, za všechny odpovědi, za všechny připomínky, za obě vystoupení na počátku i na konci, za schrnutí naší diskuse. Také děkuji vážení kolegové z obou výborů kult a e, vzdělávání a také za, děkuji výboru ITRE a také děkuji přidruženým výborům IMKO, Jury a LIBE. A mohli bychom e, uspořádat také jednání. Velmi snadno se nám to podařilo díky výborné spolupráci dvou sekretariátů a Děkuji také paní Petře Kamerver za spolupředsedání našemu zasedání. Myslím, že schůze proběhla velmi hladce, s přesným načasováním, s přesnými eh, dotazy a pravděpodobně také otázkami. Samozřejmě bude záležet na názoru koordinátorů obou výboru. Děkuji mnohokrát za spolupráci. Ja, vielen herzlichen Dank auch von meiner já bych chtěla srdečně poděkovat, mohu se připojit ke slovům pana Buska. Myslím si, že jste nám naši dnešní práci velmi usnadňovali, protože jste se drželi eh, vymezené řečnické doby a za to vám také velmi děkuji. Děkuji paní Gabriel za to, že tak dlouho byla k dispozici pro naše otázky. Děkuji sekretariátu výboru Kult a ITRE za velmi dobrou přípravu tohoto slyšení a děkuji těm, bez kterých naše práce v Evropském parlamentu by nebyla možná nebo by byla mnohem složitější. Tedy děkuji tlumočníkům, říká paní předsedkyně. E, víte, že nyní je naším úkolem vyhodnotit toto slyšení. slyšení e, to hodnocení proběhne zítra. Koordinátoři ITRE a KULT se setkají ve 14 hodin a já bych chtěla asociované výbory poprosit, aby své stanovisko sekretariátu ITRE zaslali zítra do 10 hodin. A e, pokud jsou tady ještě koordinátoři výboru KULT, chtěla bych je požádat, abychom se tady potom na kraji sálu setkali. A já ještě jednou děkuji paní e, navržené komisařce za její e, příchod mezi nás a přeji všem srdečný večer. Děkuji, eh, příjemný večer.